Colleagues, um, we were waiting for our final... Vážení kolegové, jsme čekali, až dorazí poslední panelista, který teď už tady dorazil, takže můžeme začít. Mám ještě jedno oznámení, které už je obsaženo v e-mailu, který jste měli dostat, a sice, že dnes odpoledne začneme v 15.30, ne v 15 hodin. Ještě jednou to opakuji, naše schůze odpoledne začíná v 15.30. Už jste asi eh, všichni měli dostat e-mail, který to oznamuje. A bod eh, jeden bod našeho programu odpoledne je přemístěn na příští týden. Bod 17 se eh, přemístí na naše příští zasedání. A pokud tedy někoho uvidíte ještě, kdo tady teď není, tak jim řekněte, že odpoledne Začínáme o půl čtvrté a bylo by dobře, kdybychom mohli začít včas. Což by mělo pomoci kolegům, kteří mají ještě jiné akce. Vím, že celá řada z nich eh, dnes měla problém s tím začátkem 15 hodin. Takže jsme se pokusili jim vyhovět a zařídit to tak, aby A i proto jsme odložili zmíněný bod na příští týden. Teď už tady máme všechny panelisty, takže můžeme začít. Omlouvám se za ten pozdní začátek. Ale teď bych chtěl zahájit eh, toto velmi důležité slyšení na téma vyšetřování údajného převozu a nezákonného zadržování vězňů ze strany CIA v evropských zemích. Máme tady paní Elspeth Gild, paní Raluka Radesku z Centra pro evropské politické studia, potom tady máme eh, poslankyni Evu Žoli, eh, která je z výboru eh, Libe, a potom je tady pan Crofton Black z Úřadu pro investigativní žurnalistiku. Toto slyšení se opírá o práci, předchozí práci našeho výboru my jsme se zabývali vyšetřováním tím, k čemu došlo, e, obviněními e, tedy e, z toho, že docházelo k nezákonnému převážení vězňů ze strany CIA tady na, v Evropské unii. Evropský parlament opakovaně odsoudil tento tajný program CIA zadržování a převážení vězňů, že porušoval lidská práva, Přijali jsme usnesení v roce 2007, 2012, 2013 a 2015. a řada kolegů tady z výboru do toho byly, bylo zapojena. Pan Querio zejména a i další. Dnes tedy budeme pokračovat eh, v tomto, této důležité práci. A já nechci eh, příliš zdržoval, chtěl bych přejít hned k našemu prvnímu panelu. A jeho smyslem je eh, získat aktuální informace o stavu informací. To nejenom na straně Spojených států, ale také na straně Evropské unie, takže začneme nejprve prezentací výzkumného výzkumné studie, kterou vypracovala Elspeth Guild a eh, Ralu Karadesku a já jim tímto dávám slovo. Děkuji. Pane předsedo, děkuji celému výboru LIBE a Evropskému parlamentu za tuto iniciativu. My si uvědomujeme, jak eh, velký, velkou pozornost tento výbor věnoval eh, hledání odpovědí na tyto otázky. A jde vlastně o tragické selhání právního státu s ohledem eh, na tyto aktivity spojované s bojem proti terorismu, které se odehrávaly v Evropské unii v letech 2002 až 2006 a 2007. My jsme požádáni, abychom zkoumali, k čemu přesně došlo s ohledem na zodpovědnost za tyto činy a abychom se také zabývali tím, kdo na tom nese vinu, kteří aktéři, nebo které státy, eh, nebo které osoby Eh, ve členských státech Evropské unie se podíleli na tomto tajném programu zadržování a převážení osob. Ten program byl také terčem kritiky současného amerického prezidenta, ale i dalších osob v americké administrativě nebo v Senátu. Byli jsme svědky velmi Eh, velkého vyšetřování nezákonných eh, aktivit CIA, zejména s ohledem na to zadržování a převážení osob. Například eh, americký prezident označil tyto činy za i mučení. A stejně tak jsme zkoumali i jaká byla reakce Evropské unie nebo členských států Evropské unie s ohledem na toto vyšetřování protože se jednalo o nezákonné činy, které porušovaly celou řadu našich eh, mezinárodních závazků v oblasti lidských práv. A všichni asi víte, že všechny členské státy Evropské unie jsou stranami umluvy OSN proti mučení, což si vyžaduje také vyšetřování případných podezření eh, z těchto činů. A jde také o to, že mají povinnost eh, zahájit trestní řízení tam, kde je eh, rozumné podezření eh, o tom, že osoby, které spadají do naší jurisdikce, se podílely na takovém mučení. Takže máme velmi silné mezinárodní závazky takové vyšetření provádět. ale máme také povinnost eh, kompenzovat oběti a potrestat vyníky. Pojďme se tedy podívat, eh, jaký byl ten vývoj v této oblasti. Jsou tady teď dva nové aspekty, které vyšly najevo eh, v posledním roce přibližně. Jsou to hm, dvě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, je to rozhodnutí ve věci al a Abu Zubajdach eh, z července 2014, týkali se Polska, kde po eh, velmi dlouhém řízení a v rozsudku, který čítal několik set stran, Evropský soud pro lidská práva v podstatě popsal důkazy, které se týkaly mučení těchto dvou mužů a popsal i součinnost polských úřadů, které umožnili CIA provozovat eh, detenční centrum na polském území. Evropský soud pro lidská práva zhledal ty skutečnosti pravdivými a konstatoval, že polské úřady nesplnily své závazky v oblasti lidských eh, práv, se to týkal článku 3 a 13. Nicméně toto rozhodnutí vlastně eh, ještě více vede k tomu požadavku, aby se vyšetřovalo eh, podezření zmučení a z toho, kdo za to nese odpovědnost. Ten druhý velmi důležitý aspekt, který vyšel nedávno najevo a který eh, také zahrnujeme do té naší zprávy, je studie, kterou si nechal pořídit eh, eh, výbor Senátu pro spravodajské služby, amerického senátu tedy, je to takzvaná zpráva senátorky Feinsteinové z prosince 2014, kde se popisují ty nezákonné aktivity CIA, tedy zejména mučení. Ale objevuje se tady také popis eh, součinnosti členských států eh, v této konkrétní operaci. Šlo o to, že CIA se rozhodla využívat služeb svých evropských kolegů eh, a třeba nevyužívat amerických vojenských základen, které jsou rozmístěny po celém světě a jsou tam uvedeny i důvody, které k tomu vedly a proč se CIA tedy rozhodla opírat o své evropské kolegy a nevyužívat své vlastní zdroje. Če na začátku toho tajného programu eh, měla americká armáda pochybnosti o zákonnosti celého programu. A teď eh, předám slovo své kolegyně eh, Raluce, která bude hovořit o zodpovědnosti za tyto činy. My jsme tedy studovali informace, které vyšly na jevo po eh, roce 2012, po té zprávě Helen, Helen Flotter, a zkoumali jsme eh, zodpovědnost nebo rozhodování ve, v, o tomto programu a zkoumali jsme hlavně nové informace, které vyšly najevo. Například byly v té době potvrzeny čtyři další místa, kde docházelo k zadržování v Litvě, Polsku a v Rumunsku. A také jsme eh, zahrnuli informace Ruskou soudu pro lidská práva. Jedno to rozhodnutí eh, se týkalo Makedonie, dva, dvě rozhodnutí soudu Polska, ale Další eh, ještě případy se projednávají, které se týkají Litvy a Itálie a Rumunska. Jde tady o podezření, že členské státy se podílely na tomto nezákonném programu CIA. Šlo tady o přímou účast, ale i nepřímou, nepřímé pasivní zapojení členských států. Což znamená, že třeba členské státy umožňovaly, aby přes jejich území nebo v jejich leteckém eh, prostoru se prováděly tyto tajné eh, lety. Některé státy poskytovaly zpravodajské informace, které potom vedly k zadržení těch osob, to bylo Švédsko, a nebo pomáhali CIA eh, eh, s tím zadržením a s vyslýcháním podezřelých teroristických činů. To byla Itálie, Spojené království a další. Potom tady byly i státy, Eh, na již území se nacházely ty nelegální detenční střediska, to byla například Litva, Polsko a Rumunsko. Když se podíváme na oficiální dokumenty, které uznal i Evropský soud pro lidská práva jako eh, důkaz Takže na základě toho jsme zkoumali tedy zodpovědnost jednak na té národní úrovni, ale i na evropské úrovni. A na té národní úrovni jsme eh, zkoumali informace pocházejících z vyšetřování eh, v rámci výkonné nebo eh, parlamentní moci a také jakákoliv soudní vyšetřování. A zohlednili jsme už eh, informace z té předchozí studie z roku 2012, kterou jsme provedli pro Evropský parlament. A nemohli jsme přihlednout k informacím ombudsmanu, protože eh, žádné takové šetření neproběhlo. Potom jsme zohlednili i vyšetřování eh, výboru pro lidská práva OSN, to se týkalo právě Polska. Toto je současná situace o probíhajících eh, šetření, které probíhají eh, na národní nebo nadnárodní úrovni, což je také pro tuto studii eh, relevantní. Čtyři státy, které se v minulosti účastnily těchto aktivit, kterých se týkalo vyšetřování soudu pro lidská práva, Všechny ty informace se ještě zkoumají, ty informace prozrazují velmi heterogenní eh, přehled o tom, eh, k jakým činům docházelo a kdo za ně nese zodpovědnost. U všech těchto pěti států, které jsou tady zmíněny a které jsme zohlednili, v rámci naší studie probíhaly politické vyšetřování na úrovni exekutivy nebo parlamentu. Většina Eh, vládních nebo parlamentních orgánů popírala eh, existenci tohoto programu nebo jeho účast na eh, tomto programu, přestože se existují důkazu, důkazy o opaku. Soudní případy probíhaly ve všech těch pěti státech. A ještě abych vám Eh, popsala zhruba eh, tu současnou situaci, tak je potřeba říci, že jsme identifikovali politické vyšetřování ve všech těch pěti členských státech, nicméně ta povaha a rozsah takového vyšetřování se velmi lišila stát od státu. ve Spojeném království a v Itálii proběhly jak vládní, tak parlamentní šetření. Soudní šetření tady proběhlo, ale ani jedno z nich nebylo dostatečně efektivní. V Polsku, Itálii, Spojeném království a v Litvě. trestní řízení ještě probíhá s výjimkou Itálie. a i občanskoprávní žaloby byly vzneseny ve Spojeném království a v Rumunsku. A teď mi dovolte, abych se zaměřila na to, že všechny, všechna tato šetření se potýkaly eh, s velkým problémem právě eh, při identifikaci osob, které se na tom podílely mohli bychom dospět k závěru, že v žádném z těch členských států neproběhlo dostatečně podrobné eh, vyšetřování. Ty problémy, se kterými se vyšetřovatelé eh, potýkali, bylo to, že jednak je tady nedostatek nezávislosti těch stran, které se na tom vyšetřování podílely, ale také šlo o to, že Eh, mnoho členských států uplatňovalo eh, režim utajení eh, dokumentů, které se těch šetření týkalo. A teď tedy máme nové důkazy o tom, že došlo k selhání právního státu, jak ve Spojených státech, tak v Evropské unii. I americký prezident v podstatě prohlásil, že američtí občané, kteří se podíleli na mučení osob v rámci tohoto programu, budou mít imunitu, že nebudou mít eh, z těchto činů. Eh, to odporuje eh, umluvě OSN o mučení a také to odporuje ústavním eh, pořádkům v Evropské unii. Také jsme eh, ve svědky toho rozsahu, který tento program měl. I to eh, senátní zpráva to popisuje a do jaké míry se na tom podíleli aktéři nebo agentury v Evropské unii. Raluka také popsala ten problém který spočíval v tom, že členské státy nereagovaly dostatečně na informace, které vyšly jevo, což asi je pochopitelné do určité míry, vzhledem k tomu, že členské státy eh, jsou toho názoru, že pouze pomáhali Američanům a že to není tedy jejich eh, vina. Minimálně eh, takto říkali eh, švédské orgány, eh, které v roce 2002, 2003 a 2005 se na tom podílili. Nicméně to spoluvina odhalení tedy odpovědnosti eh, je velmi důležitou součástí tohoto procesu. Například ta Feinsteinová zpráva popisuje, proč k tomu programu došlo, protože řada Eh, aktérů ve Spojených státech se obávala nezákonnosti a proto ta vina byla přenesena na ty evropské, eh, evropské orgány. Při zkoumání zodpovědnosti za tyto činy jsme eh, se opírali také o několik případů, které se projednávaly Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Ten došel eh, k velmi důležitým zjištěním. Například konstatoval, že Polsko porušilo eh, článek 38 Evropské umluvy o lidských právech, protože polský stát tedy porušil povinnosti, které jsou eh, v této umluvě stanoveny. na to umluva požaduje, aby stát poskytl prostor nebo um, zorganizoval řádné vyšetřování, jak tomu v Polsku nedošlo. A teď poprvé soud uh, prohlásil, že Polsko nerespektovalo tyto závazky. Ale v tomto rozhodnutí také soud popsal, jaké jsou standardy toho vyšetřování, které mělo proběhnout. To vyšetřování musí být oficiální, musí být včasné, musí být důkladné, musí být nezávislé na exekutivní moci. a nesmí eh, tomu vyšetřování bránit eh, snaha vlády utajit eh, informace v zájmu národní bezpečnosti. Um, invokes this doctrine, uh, the authorities should not have uh, complete this. No to doktrína utajování nemůže se týkat všech informací a to jsou všechno zjištění, které osvětlují řadu těch problémů ve členských státech, které se na tom programu podílely. Co bychom tedy eh, měli dělat? Jak bychom měli postupovat? My si myslíme, že Evropský parlament by měl eh, požadovat, aby bylo vydáno formální prohlášení jménem Evropské unie, kde bude popsána eh, spoluvina členských států na tomto programu a kde eh, se bude požadovat řádné vyšetření a zajištění spravedlnosti pro oběti těchto činů. Dále si myslíme, že je potřeba, aby probíhal pravidelný strukturovaný dialog s protěžky Evropského parlamentu ve Spojených státech, tedy s kongresem a senátem, až by mělo docházet k výměně informací. A také by se to měl týkat výměny informací mezi různými agenturami Eh, mezi tedy ve Spojených státech a v Evropské unii, protože tady nebyly dodrženy demokratické standardy a měla by tady být zajištěna lepší kontrola všech těchto procesů. A professional code. Profesionální kodex pro transatlantický management a um, odpovědnost za data v EU k, omezu, s limity národní bezpečnosti a státních tajemství. Toto jsme doporučili v naší písemné zprávě před rozhodnutím e, soudního dvora v případu Šrems, což vyžaduje podobný přístup. Data a osobní data o jednotlivcích, eh, které eh, v případě tohoto selhání, tohoto závažného selhání, ehm, to je neakceptovatelné dodržování, Eh, základních práv eh, a nový kodaňský mechanismus v evropském politickém cyklu eh, vlastně základních práv a právního státu v Unii. My stále mluvíme o právním státě a základních právech Evropské unie a to proto, že čelíme tak problematickým situacím. A poslední doporučení aby existovaly efektivní justiční vyšetřování zprávy Feinstein a zjištění z této zprávy v tom smyslu, že CIA vyplatila velké částky peněz často v hotovosti, e, to stovky tisíc amerických dolarů různým aktérům v členských zemích a agenturách za jejich um, souhlas s programem vydávání, což v podstatě jsou uh, um, e, to je údajná korupce. Také existují důkazy, že velké částky peněz byly předávány v hotovosti, například orgánům na letišti um, blízko toho místa, kde byli ti vězni zadržováni. Údajně to bylo, aby byly vyklizeny ranveje, ale nebyla tam žádná odpovědnost, žádné doklady tak dále. Děkuji vám za pozornost. Děk, eh, pan profesor, paní profesorka Geld a profesorka Radesku um, prezentovali postoj členských zemí. Zpráva uh, Senátu z prosince 2014 byl stimulem dnešního slyšení. To říkám, protože toto jednání je streamováno, aby všichni tedy chápali, v jakém kontextu dnešní slyšení probíhá. Nyní přejdeme k dalšímu řečníkovi, další části našeho slyšení, což je výbor Libe. A mm, Eva Žoli jako členka výboru Liba byla členkou delegace do Bukurešti před několika dny. A my se tam, Libe tam Eh, vyšetřovala ta tvrzení týkající se Rumunska. Eva Žoli vysvětlí, co tedy delegace zjistila. Děkuji, pane předsedo. Musím říci, že eh, jsem se zúčastnila této mise společně s Tanějou eh, Federou, Lenersem a paní Ramunu Nikol Manesku které mě doprovodily. A na začátku jsem si byla jistá, že s touto zprávou Senátu, i když jména zemí budou um, vymazána, tak ta práce s, s investigativními žurnalisty a dalšími organizacemi umožní všem, aby se tam doplnili jména zemí. A bylo snadné zjistit, že ta černá země, tedy tam začerněná země v té zprávě byla Rumunsko. A my jsme doufali tedy, že mm, všichni budou spolupracovat, ale bohužel tomu tak nebylo. My jsme se sešli s mnoha lidmi, kteří popírali, že by se cokoliv stalo v Rumunsku. Abych um, prošla tu misi, teda, Tedy eh, nejprve se, jsme se sešli se zástupci občanské společnosti, Združení pro lidská práva v Rumunsku a dalšími dvěma organizacemi a investigativními žurnalisty. Oni řekli, že oni nám řekli, že tedy nic se neposunulo dál, že bylo velice obtížné získat informace a co bylo znepokojivé, že toto vyšetřování nemělo eh, podporu veřejného mínění. Po, tomto, po této schůzce jsme se sešli s eh, bývalým předsedou rumunské spravodajské služby, který již eh, dával interview v německém tisku, aby a přiznal, že, tam, že ta centra zadržování eh, byla, existovala v Rumunsku, vůči nám ovšem nebyl tak konkrétní. Řekl, že pomohl Američanům, když žádali o nějaké prostory. Tak prostor jim poskytl. Ale neměl ponětí o tom, co se v těch prostorách dělo. A také řekl, že neměl ponětí, kde tyto prostory jsou. po této schůzce jsme se sešli e, se zástupcem ministra zahraničí, pan Morales. Náš, Morales, náš předseda, napsal několik dopisů, abychom měl, dostali možnost navštívit ty prostory, kteří, které novináři a další identifikovali jako centra zadržování vězňů, takzvané UNIS ale ministr zahraničí byl v Bruselu, přijal ho George Sambia, to byl státní tajemník pro evropské záležitosti a byl naprosto uh, odmítavě se stavěl k tomu, že by se něco mohlo dít v Rumunsku i přes ty důkazy, které byly shromážděny. A jeho jediná, jediný komentář byl, že co dělají a e, myslí si e, novináře, není žádný důkaz a že nemá vůbec e, žádný respekt mm, té odvedené práci řekl jenom, že probíhalo šetření, do kterého nemohl vstupovat, což je pravda. Ale my jsme mu řekli, že um, on zastupuje stát a že má povinnost tedy to, to vědět. On ovšem eh, se stavil tomu odmítavě. On, jeho, jejich politika byla prostě taková, že pokud tam není jmenovitě uvedeno nic v té, něco v té zprávě, tak prostě všechno odmítnout. Další den jsme se sešli s e, generálním prokurátorem Rumunsku, panem Tiber, e, eh, Tiberiu Michailtu, a ten se zase skrýval za tajností nebo tajnou povahou toho šetření, ale řekl nám, že neměl důkaz, že pan Al-Nasiri, který má který má tedy případ u stále probíhající řízení u Evropského soudu lidských práv, takže on to odmítl, řekl, že nemá žádné důkazy, takže já nejsem příliš eh, no, optimistkou k tomu, co bude výsledkem tohoto vyšetřování. Eh, já jsem se zeptala, kolik svědků vyslechl, kolik hotelů okolo tohoto údajného mm, centra zadržování, detenčního centra, tak mi řekl, že žádné šetření neproběhlo a nikdo nám nechtěl pomoci eh, získat přístup k tomu centra, on, centru ONIS. My jsme trvali na setkáním s ministrem zahraničí, ale byla jasná, jasné instrukce nás odmítnout, žádné argumenty jsme nedostali. Na závěr my se, jsme se sešli s eh, zástupci parlamentu, s eh, předsedou výboru pro obranu Senátu a oni jsou ti, kteří eh, vedli to šetření, které vedlo k negativnímu výsledku. My jsme je požádali o to, zda by mohli um, uspořádat nové šetření k, ke zprávě Feinstein. A tady oni nebyli úplně tedy proti té myšlence. My jsme také navrhli, aby od amerického senátu si vyžádali necenzurované části zprávy týkající se Rumunska a oni to slíbili. A my jsme se dozvěděli z tisku od té doby, že tento požadavek padl, tedy byl, byl vznesen. To, to tedy byl jediný pozitivní výsledek celé té mise do Rumunska. Mm, proto myslím, že musíme pokračovat v šetření a vyčkat na výsledek této zprávy v necenzorované verzi. Děkuji. Děkuji paní Žoli. Nyní přejdeme k poslednímu řečníku dnešního dopoledne, než dám slovo pro otázky a odpovědi. V původním šetření CIA eh, se Tady mm, to se velice opíralo o investigativní žurnalisty. My nemáme tedy žádné e, původní svědectví a výpovědi a po zprávě Feinstein chceme vyslechnout jednoho mm, investigativního žurnalistu, takže dám slovo Croftonu Blackovi z e, Běra pro investigativní žurnalismus. Děkuji, takže je to deset let, co se rozšířily zprávy, že CIA měla tajná vězení v Evropě. A od té doby se vlastně skládá ta, ten puzzle. Ehm, hodně této práce odvetli žurnalisté v mnoha zemích. USA, Británie, Španělsko, Německo, Pakistán, Švédsko, Polsko, Rumunsko. Mnoho práce odvedly mezinárodní orgány, parlamentní schromáždění Rady Evropy, e, tento parlament, tento výbor, nevládní organizace, právníci po celém světě a také policisté i e, státní nevládní Španělsku, Itálii a jinde. Mm, nedávno jsme si jsme tedy měli příležitost podívat se na práci, kterou odvedl americký senát, což je asi 500 stránek podrobností čerpaných z eh, interních dokumentů CIA eh, s určitým, které byly zveřejněny s určitými omezeními. Výsledky Výsledkem máme, jsou jména všech lidí, kteří zmizeli ehm, během tohoto období. Někteří popsali, kde byli E, zadržování, kdo byl s nimi zadržován. Máme podrobnosti o jejich pohybech z, vězení CIA. Máme e, trasy, kam byli převezeni. Máme dokumenty, které prokazují, jak ty lety byly organizovány, kdo je platil a kolik. Máme místo přísežná prohlášení a právní briefingy, které ukazují, že tyto lety byly za účelem převážení vězňů. Máme podrobnosti o mechanismu, které eh, tyto lety používaly na to, aby se zakryla, za, eh, aby se utajil skutečné cíle eh, těch letů. Máme výpovědi strážných a letišního personálu. Máme podrobnou mapu logistické sítě, které, která umožnila detenční programy CIA. Máme zprávu Senátu, která potvrzuje všechna ostatní data, data z jiných zdrojů. Chci zdůraznit tuto zprávu Senátu a chci říci, že e, po mnoho let, kdy probíhalo toto šetření a um, takže, takže jaký byl výsledek nebo jaké bylo hlavní tvrzení tohoto e, vyšetřování. To nebylo nikdy spochybněno, pouze e, jsme dostávali další a další potvrzení. Ty důkazy byly skutečně e, přesvědčivé od poslední rezoluce tohoto výboru z roku 2012. Zveřejnění zprávy Senátu z minulého roku to jenom potvrzelo. CIA měla vězení v Polsku, od roku 2002 až 3 v Rumunsku, od roku 23 až do roku 2005, Litva 2005 až 2006. V těchto vězeních máme tedy podrobné popisy toho, co se tam dělo, včetně tedy bránění e, spánku, až docházelo k halucinacím, tomu, pak aktivita, které eufemisticky CIA říká rektální um, výživa. To, v Rumu, to se dělo v Rumunsku. Docházelo eh, k tomu se za přihlíšení institucí v dané země, které dostaly miliony dolarů. Toto potvrzují stovky jednotlivých eh, informací, které dohromady prezentují tedy koherentní příběh Eh, dostala jsem otázky na to, jakou roli se hráli novináři při sběru těchto důkazů a také se chci podívat na povahu těch důkazů a určitých pochybností, které, jak jste slyšeli, existují také. Ti, kteří vyjadřují pochybnosti, to obvykle um, vlastně argumentují tím, že to pochází od novinářů. Tvrdí, že důkazy nelze brát vážně, protože s nimi přišli novináři. Jak jste viděli, tak toto není jaksi vymyšlený argument. Tyto názory stále eh, tvrdí někteří představitelé Evropské, v Evropské unii. Nedávno jsme slyšeli jednoho státního orgán v Rumunsku, který řekl, že nejsou důkazy jenom mediální spekulace. Poté, co to řekl jeho eh, odbor, vydal tiskovou zprávu, kde tvrdí, a cituji, zabránit eh, pokračování nepodložených tvrzení ve, na veřej, ve veřejné sféře. Toto si zaslouží tedy bližší zkoumání. Eh, správnost dat o tomto programu CIA již byla akceptována Evropským um, soudem v, eh, v těch dvou případech proti Polsku. Soud uh, citoval některé důkazy, Eh, tajných operací CIA pod, podle soudu jsou podrobní, specifické, a konsistentní, takže soud mm, vlastně to vyvozuje z jasných eh, důkazů proti Polsku. Soud shledal, že jsou stovky informací, do, a které jsou dostatečně kredibilní, že slouží jako důkaz. Když toto bylo akceptováno, tento řízení proti Polsku, tak ty, eh, ta samá fakta platí v případě Rumunska a Litvy. Není eh, neobvyklé, eh, že někdo tvrdí, že toto i, i že tady chybí vlastně ten zdroj. Hmm, byla mi položena otázka, zda existuje fotka některého vězně při tom přeletu nebo ve vězení. E, v USA nedávno řekli, že, existují čtyř, že existuje 14 tisíc těchto fotek. Ehm, ovšem k tomu, že když chybí důkazy, tak fotka by e, to nějak změnila. E, v některých případech ale by nestačila ani fotka. Ně- někteří by si přáli tam být fyzicky sami přítomní. Jenom to by považovali za důkaz. Pokud ehm, když mu byla položena otázka, zda eh, vězni byli v Rumunsku, a on řekl, že niko, žádného teroristu za ruku nedržel, takže nemá odpověď. V britském zákoně byl, byl slavný případ, kdy eh, mm, je možné eh, vlastně vyvodit z, z, z kombinace faktů z nich jeden by vyvolal pouze podezření, ale celkové eh, celém těchto množství těch faktů je dostatečně přesvědčivé. Situace, v které jsme dnes, je následující. CIA měla vězení v Polsku, Litvě a Rumunsku. Držela tam vězně tajně, bez dohledu to je jasně prokázáno. Dostat s, s vysokou jistotou není třeba to dokázat nějak lépe. Musíme si položit otázku, proč evropské instituce, e, které mají toto sledovat, to zatím neudělali. A proto to vakuum odpovědnosti musela mm, zaplnit e, občanská společnost. Otázka není, zda je to příliš obtížné pro instituce. Já tu jejich neschopnost eh, bych neviděl tak eh, vážně, ale mm, protože v jiných případech byly dostatečně eh, schopné, aby zvládly obtížnější případy, než prokázat, že CIA vedla, měla vězení v Evropě. Existence konspirace mezi CIA a spravodajskými službami evropských států a způsob jejich fungování je méně složitá než jakákoliv alternativní možnost, eh, pokud by měla tedy řešit stejná fakta, je nemožné eh, popřít stovky faktů, které jsou ve veřejné sféře a dát jim zcela jiný význam. Eh, tady se stavěly budovy, letala letadla, peníze se vyplácely, ale žádní vězni nebyli transportováni. To skutečně je scénář, který nevzbuzuje velkou důvěru. V Litvě eh, nejvyšší státní zástupce argumentoval u Evropského soudu, že letadla CIA eh, vlastně přilétávaly do Litvy, aby nedělali nic co se týče té budovy, tak řekli, že je možné, že CIA vytvořila, vybudovala velký sklad s klimatizací na schromažďování cenin a pak tedy vyplácela velké částky za to, aby tam letala letadla a nic nepřevážela. To se skutečně tedy obtížně akceptuje eh, Něk, eh, některé věci to vůbec neřeší, jako jsou eh, čísla eh, na fakturách, které jsou, souvisí s tím, se smlouvami z USA. Nikdo tomu skutečně, nikdo to skutečně nemůže popřít, takže si položme otázku, proč tito evropští úředníci nejsou ochotni přiznat to, co je zjevné. USA to nakonec už přiznala nejen přiznala, ale produkovali také stovky stránek podrobností. Proč je v Evropě snazší tvrdit absurdity, než přiznat, co všichni vědí, je pravda. To je skutečně tajemství. To je skutečné tajemství. Ne, zda se to dělo, proč a jak a kdy a kde. To je všechno známé. Ta je skutečným tajemstvím je, jak je možné, že naše parlamentní a instituce nejsou schopni Eh, to nějak řešit, když se to stalo. Thank you very much, Mr. Děkuji vám, pane Blacko. A nyní bych rád zahájil diskusi eh, pro ty kolegy, kteří se nepřihlásili o slovo. Chtěl bych ale také říci, že jsme pozvali i poslance z národních parlamentů z Polska, pana království Litvy, a dalších, ale ti měli bohužel už e, jiný program. I bývalý předseda Výbor pro národní bezpečnost a obranu litevského parlamentu, pan Anauskas, byl pozván a ten poslal své odpovědi, e, odpovědi písemně. Ale ještě dám slovo Evě Želi. Já jsem udělala jednu chybu ve své prezentaci, kdy jsem řekla, že Transparency International odvedla obrovský kus práce při odhalování, který let eh, které letadlo letělo kam, a nech, neměla jsem říct Transparency International, ale Amnesty International. Teď máme 30 minut na diskuzi. Já jsem také pokusil zkrátit svůj úvod. Máme tady dlouhý seznam řečníků, budu rád, byste eh, byli co nejstručnější. Eh, budeme postupovat pořadí, v jakém jste se přihlásil jako první pan Vojt. Voigt. Mr. Vojt, please go ahead. Ja, ich bedanke mich. Äh, Děkuji. Já mám celou řadu otázek. Vyšetřovací eh, výbor odvedl už eh, vynikající práci a měl bychom také rozlišovat mezi tím, co se týká Spojených států a tím, co se dotýká nás, Evropanů americký prezident eh, odsoudil eh, to mučení, a to je sice hezké, ale není to akceptovatelné, pokud současně vyhlašuje imunitu pro eh, ty, kteří se to účastnili. A proto bychom měli přemýšlet, jak dále postupovat vůči Američanům, pokud existují 14 000 fotografií, pokud existují stovky dokumentů, které to dokládají, tak bychom měli žádat o Eh, asi vydání těch osob, kterých se to týká. Toho, tím asi ničeho nedosáhneme, ale minimálně bychom mohli zakázat vstup na naše území. A co se týče Evropanů, teď eh, se zrušením programu Safe Harbor jsme asi dosáhli prvního vítězství, že američané, nebo že nebude, nemusíme dělat všechno, co asi američané přejí, ale Vzhledem na další jednání o dalších dohodách, například TTIP, bychom vždycky měli přeskoumávat, do jaké míry jsou američané eh, seriózním partnerem. Ale také bychom měli hovořit o těch pěti členských států, které to ehm, blokují a které eh, nechtějí, aby se spolupracoval na těchto věcech, ale přitom existuje evropský zatýkací rozkaz, kdy je možné na základě toho si eh, vyžádat eh, jakékoliv občana z těchto států, kteří se účastnili mučení nebo mají svůj díl zodpovědnosti a myslím si, že pokud existuje tolik eh, stovek důkazů a fotografií a dalšího, tak si myslím, že je možné jménem označit ty osoby, které za to nesou zodpovědnost a vůči něm zahájit eh, stíhání a v jednotlivých případech by to mohlo vést i k odsouzení. Máme taková jména, pokud tedy máme taková jména z těch zemí, které se tohoto programu účastnily. Paní Gomez. Ano, ehm, řešíme tady nedostatek eh, nebo vymezení zodpovědnosti, ale jsou tady také oběti těchto činů. Některé z těch osob jsou v Evropě. Například vězni z Guantanama. Několik členských států eh, souhlasili s eh, přijetím těchto osob a já jsem se o víkendu setkala s člověkem, který strávil 8 let ve vězení v Guantanamo a teď žije v hrozných podmínkách v Maďarsku přestože Maďarsko ho oficiálně přijalo své území, nemá žádné, nějaký způsob obživy, nemá doklady, ani jeho dítě nemá eh, doklady, nemá ani žádné obydlí. A teď ani nemluvím o celém tom traumatu, které má z toho osmiletého věznění a mučení v Guantanamo. Ale potom, a to je zajímavé, jsou tady i bývalí agenti CIA, kteří eh, se také stěžují na to, že došlo k jejich případě porušení jejich práv, například eh, v tomto případě to bylo v Itálii, protože za ty malé se skrývali ti velcí, kteří eh, to nařídili. Ti, kteří rozhodovali o těch eh, tajných eh, programech, například Sabrina de Suzo, která chce očistit své jméno. Eh, je to občanka portugalská a Spojených států, byla souzena v Itálii a ta teď říká, že byla součástí toho, té hry, kdy se ti rozhodující představitelé skrývají za své podřízené. A ona označila spoustu těch Eh, věcí, ke kterým došlo v Itálii a ve Spojených státech. Já bych chtěl odpovědět tu otázku pana Bleka, který říkal, proč, když máme tolik důkazů, proč pořád tady je takový odpor eh, několika českých států. Ten odpor je velký asi také souvisí s tím, jak se jednotlivé státy rozhodly to respektovat a přiznat svou vinu. Ale je tady také, je tady také evropská perspektiva. A deset let už máme, eh, nebo tady byl předsedu komise eh, João Barozu, který také byl premiérem Portugalska v té době, kdy tady docházelo k mučení a k nezákonným převozům vězňů. A já jsem na něj podal trestní oznámení. Obrátila jsem se na eh, nejvyššího prokurátora tím, že se eh, má eh, vinu na všech těchto věcech. Dal jsem tam jména, také informace eh, jednoho profesora, právníka, který je současně poradcem mm, současného prezidenta Portugalska, tím, že tady došlo oficiálně k vydání souhlasu, aby docházelo k převozu těch vězňů, ne eh, letecky, ale na lodích. A došlo k zametání stop eh, a bránilo se provedení vyšetřování. A já to říkám, protože pan Barozo, který deset let byl předsedou komise, eh, tedy nebyl eh, pohnán před spravedlnost, což ukazuje, jak těžké je dohnat to eh, před soud. A přitom řada českých států také se na tom podílili a potom se snažili zakrýt svůj díl zodpovědnosti. Děkuji. Paní Kudryka. Dziękuję panie przewodniczący. Um, já mám wrażenie, že jednak... Děkuji, pane předsedo. Mám takový pocit, že v našich vstupech, nebo v všech těch vstupech, hlavně zástupkyně Europolicy, European Policy Study z toho centra, tak je hodně takový partizánský přístup, protože já sleduju tu situaci už dlouho. Co se týče těch eh, evropských eh, věcí, tedy a tě, té kritiky členských států, které tady dámy tady kritizovaly. Jako výbor, eh, který mu předsedal pan Carlos Coelho, člen našeho výboru, udělal hodně proto, aby upozorňoval veřejné mínění na tu situaci v těch příslušných členských státech, aby skutečně byla přijata vhodná opatření. A ta opatření přijata byla. A vy pouze citujete rozsudky Evropského soudu pro lidská práva. Čili vy opomíjíte veškerý vývoj, který tady už eh, proběh v příslušných členských státech, například v Polsku, nebo co se týče Polska, nemohu souhlasit, nemohu souhlasit s tím, že by Polsko jaksi se nepodřídilo rozsudku soudu, protože Polsko se odvolalo na podzim minulého roku a z několika důvodů. Já to upřesním polská vláda spustila také vyšetřování díky tlaku Evropského parlamentu. Také byly dotazy na veřejné mínění. A to šetření vedlo nakonec ke konkrétním výsledkům. Osoba, která byla šéfem polské výzvědné služby, pan Šimkovský, tak tento člověk byl obviněn, byl obžalován následně po tom šetření. Problém je, že polská vláda se obrátila na Američany, aby získala více důkazů, protože nemůžeme chtít eh, po těch, kteří byli ve vládě a odešli, po těch, kteří nemůžeme chtít poskytnutí žádných důkazů o tom, co, co se všechno stalo. A američané nás odmítli. A v rámci našich dotazů tedy eh, odpověděli, že nebudou spolupracovat v této věci s polskou vládou, aby skutečně vám mohli poskytnout objektivní informace, kdo je odpovědný za co. My víme, že polská vláda byla odpovědná za existenci určitých míst, kde prostě probíhala ta mučení, to ponižování, ale co se týče těch, co jak si za to odpovídali, kdo nesou tu opravdu odpovědnost, tak to je zase něco trochu jiného. A potom opomíjíte také to, že kromě právní odpovědnosti je také nějaká politická odpovědnost a tato politická odpovědnost byla vlastně eh, si házená na, na premiéra i prezidenta v té době a eh, tyto osoby se zodpovídaly za tuto politickou eh, odpovědnost a to byla v té době socialistická vláda, která byla u moci. A po těchto událostech v podstatě přišli o svou pozici a socialisté se od té doby už na své pozice nevrátili a socialisté jsou dnes v Polsku slabou stranou. Čili je tu stoprocentně i politická odpovědnost za tyto činy, za tyto okolnosti. Čili my na jednu stranu tlačíme za správné jaksi používání lidských práv a také musíme hledat tu politickou odpovědnost. A tak já si myslím, že byste měli být přesnější a také upřímnější, poctivější, když poskytujete informace, které se týkají dodržování těch pravidel ze stran členských států. Vy jste zmínili článek 38 úmluvy o předávání informací. Tato povinnost samozřejmě existuje, ale tyto informace neexistovaly, protože američané nám je odmítli vydat. Omlouvám se, říká pan předseda, že vás přerušuji. Musíme dát slovo i dalším lidem. Okay, Děkuji, pane předsedo. Brzy za několik týdnů uběhne deset let od té doby, kdy vyšly najevo první skutečnosti o mučení a o tom programu těch tajných věznic, eh, přišel s tím Washington Post a Human Rights Watch. Takže už to všechno vyšlo najevo před deseti lety. jsem na jednu stranu dobře, že Evropský parlament pořád upozorňuje eh, po tak dlouhou dobu na tuto problematiku, ale na druhou stranu je velkou tragédií, že ani po deseti letech se nepodařilo někoho dohnat k odpovědnosti. Teď se teď také v Nizozemsku vychází zpráva která se týká toho sestřelení letadla MH17 před rokem nad Ukrajinou. Všichni se shodují v této věci na tom, že je potřeba najít pravdu, že je potřeba pachatele dohnat před pravdnost a že to všechno je pilíř mezinárodní spravedlnosti. Proč se to ale netýká tohoto případu? Proč? Protože jsme spolupracovali s pachateli, protože jsme sami byli pachatele. Není sebekritika eh, jedním ze základních pilířů právního státu a demokracie. Proč to tedy trvá tak dlouho? Předtím, než se podaří někoho eh, obvinit. A proč nechceme zodpovědět ty nepohodlné otázky? Jedním z hlavních eh, spojenců tomto programu byl pan Assad Syrii. Oni je tam převáželi ty vězně, protože tam mají dobré vyšetřovatele nebo dobré, eh, kteří provádějí um, výslechy. A proč se necháváme zahltit detaily o tom, jestli eh, nějaká malá součást těch důkazů může přesvědčit soud. Ale přece ty věci jsou dávno jasné. Mě nebaví je, eh, eh, mluvit o detailech. Já si myslím, že je na čase, aby Evropa konečně přiznala svou zodpovědnost, aby lidé, kteří to všechno dělali, eh, byli pohnáni před spravedlnost. Že pokud se nám to nepodaří, tak vlastně přecházíme o morální autoritu, pokud ještě nějakou máme, a přecházíme o důvěryhodnost. Já vidím, že se eh, tomu lidé posmívají a kroutí očima, tak já si pořád myslím, že Evropská unie má být vzorem demokracie a právního státu. Ale aby to tak mohlo být, tak musíme na tyto věci neustále upozorňovat a snažit se o to, aby jedno, jednoho dne ti, kteří to všechno mají za vinu, eh, eh, byli odsouzeni. Pan Loger Apilas. I would like to address some questions. Já mám několik otázek také na pana Blacka. Black je z Bureau for Investigative Journalism. A všichni asi máme představu o tom, eh, kdo přesně co dělal já jsem současně práce našeho výboru na zjišťování těch skutečností a co se zatím eh, skrývalo. základní eh, princip toho, že by už k tomu nemělo docházet. Ale pořád tady jsou ještě některé věci, které byste mohl vyjasnit pro některé z nás. Za prvé, Po všech těch eh, šetření, která, která proběhla, to mě zajímalo, jestli známe, kolik obětí těchto praktik a toho mučení tady máme, kteří rozhodně neměli co dočinit s terorismem. kteří se ani nějak neúčastnili boje proti terorismu. A další věc, kterou bych rád znal, je to, jestli došlo k uzavření nějaké dohody, která měla přímo nebo nepřímo vést k vyplacení náhrady těch osob, těch osob, které se podílely na těchto praktikách, které neměly co dočinit s terorismem, jestli to byly nějaké, řekněme, uplatky, nebo nějaké finanční eh, poplatky. A potom se chci zeptat, jestli je možné jasně označit, kdo to měl na starosti, i v těch státech, které se na tom podíleli na nejvyšší úrovni. Eh, je možné říct, že ne úplně všichni o tom asi věděli, třeba i členové vlády o tom nemuseli vědět. Kdo se tedy na to podíl? Byli to pracovníci pravdeckých služeb, byli to ministři, ministři obrany nebo zahraničních věcí, byly to kabinety premiéra, kde přesně se o těchto věcech rozhodovalo podle toho, co víte. Děkuji, pan Coelho. Thank you, chair. Um, thank you to... Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem řečníkům. Já vlastně nemám žádné otázky, ale chtěl bych říct si dvě nebo tři věci. Chtěl bych připomenout, jak eh, to všechno začalo tady v Evropském parlamentu. Na začátku někteří nevěřili těmto tvrzením. Eh, říkali, že pane státy jsou demokracií, právním státem a že by něco takového rozhodně nedělali. Ve práce na těchto věcech jsme eh, žádali o svědectví a eh, tam jsme dostali například i od prezidenta Bushe, který všechno to přiznal, ale eh, s výjimkou mučení on přiznal, že docházelo k budování těch detenčních středisek a docházelo k převážení těch věznů. Teď máme zprávu Senátu Spojených států, kde se také uznává i to, že docházelo k mučení. Takže teď už nemůžeme mluvit o nějakých obviněních, teď toto jsou e, zjištěná fakta a na základě těch bychom měli pracovat. My v Portugalsku máme také řešení a říkáme, že olej vždycky je na hladině vody, vždycky vystoupí nahoru. Takže i pravda je vždycky vyjde najevo a o to bychom měli hlavně usilovat. Chtěl bych eh, poděkovat vám, pane předsedo, všem členům, eh, kteří eh, na tom s námi spolupracovali, protože je to naše práce. Nemůžeme čekat, až to jednou vyjde na jeho díky práci historiků. Je důležité, abychom věděli, k čemu skutečně došlo, protože to by nám mělo pomoci zabránit, aby k tomu docházelo ještě někdy v budoucnosti a vím, že na tom pracuje řada lidí ve vládních organizacích, Amnesty International and Human Rights Watch například, ale také novináři, i některé národní eh, soudní orgány. I to bych chtěl zdůraznit. V Itálii například to byl soudce Spataro. A potom jsme se o to zasloužili i my v Evropském parlamentu. Já myslím, že dnes nikdo nemůže popírat, eh, k čemu došlo. A souhlasím s tím, co říkala Sophie world. A sice, že bychom měli usilovat o to, aby viníci byli pohnáni před spravedlnost, ale i na té politické úrovni musíme něco dělat co to tedy je. Měli bychom udělat dvě věci. Za prvé, nezdávat to a pokračovat v té debatě. My to děláme tady, eh, na našem výboru. Ale kromě toho musíme neustále se držet eh, faktu. My jsme eh, už jako parlament přijali řadu doporučení pro evropské instituce, české státy, pro mezinárodní instituce a vždycky bychom měli posuzovat, jestli naše doporučení někdo plní nebo ne. A pokud ne, tak proč? A potom by eh, to vysvětlení mělo přispět k tomu, že se v tom všichni lépe vyznají. Děkuji, pan Manesku. Thank you, Chair. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já mám několik eh, poznámek k té misi eh, v Bukurešti eh, výboru Libe. A chci říci, že rumunské úřady tu návštěvu uvítali. To se ukázalo, no, projevilo také na tom, že byli k dispozici ke schůzkám ministr nebo nebývalý prezident Jesku sice nemohl se zúčastnit těch schůzek, ale jinak všichni ostatní, kteří o to byli požádáni, se s delegací setkali a to je podle mě velmi pozitivní přístup. Myslím, že z toho vyplývá, že rumunské úřady chtějí vést dialog. Měli bychom si uvědomit, že Rumunsko je také členem Evropské unie i NATO, podepsalo umluvu o mučení a také um, provádí nebo vyznává eh, hodnoty, jako, je, jako jsou lidská práva a právní stát, že bychom neměli vycházet eh, ze předpokladu, že rumunské orgány věděli o těch detenčních centrech a skrývali pravdu. Měli bychom se držet pravdy a faktů, tak jak eh, je známe. Také tady bylo řečeno, že v roce 2007 eh, rumunský senát došel k závěru, že eh, nejsou žádné doklady o existenci eh, detenčních center v Rumunsku a v té době to tak skutečně bylo. A teď, díky té zprávě amerického senátu, přestože tady není nikde zmíněno Rumunsko, tak někteří pokračují v těch obviněních a já si myslím, že v našem zájmu, a je to v rumunském zájmu, abychom skutečně zjistili pravdu, protože eh, nechceme, aby neustále někdo znášel tato obvinění. To pro nás rozhodně není dobře. A proto také i my chceme znát pravdu. A proto v Rumunsku teď probíhá eh, soudní eh, vyšetřování. Vy jste se setkali také s generálním prokurátorem takže nám jde o plnou transparentnost, ale určitě existují limity eh, eh, o tom, eh, co lze říct o probíhajícím soudním řízení. Proto bychom, bychom měli přistupovat vyváženo, vyváženě, když hovoříme o tom, co říkají eh, naše orgány. Neměli bychom někoho předběžně obvinovat, potřebujeme mít nějakou rovnováhu v posuzování těch faktů. A co se týče toho výzkumu, který jste eh, prováděli, ten je velmi zajímavý, ale jak říkal můj kolega, já myslím, že vycházíte od začátku z toho, že důkazy eh, existovaly, ale ty oficiálně nebyly ještě prokázané že bychom dávali přednost eh, pokračovat eh, s tímto soudním vyšetřováním, podpořit to a nejenom je obvinovat. A na základě těch zjištěných skutečností potom zjistit, jestli je nějaká osoba vina eh, v Rumunsku. A potom by to mělo jít až k rozsudku. Ale myslím, že bychom na ty fakta měli pohlížet tak, jak byla popsána v té zprávě amerického senátu. Není žádná zmínka o Rumunsku. Mě osobně by také velmi zajímalo, jestli, tady, eh, jestli se taky tak díváte. No, Já chci nechat čas na odpovědi poslední řečník, paní Pagatandula. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Souhlasím s panem Koeliem a dalšími, protože nečinnost by byla to nejhorší. Nemůžeme podkopávat důvěryhodnost eh, institucí a hodnoty, které jsou základem našeho právního státu. Čili složit ruce do klína, to by byla opravdu velká chyba. Musíme projevit odvahu. Pochopitelně vyhodnotíme ta doporučení. V tomto textu my jsme už měli, my jsme vedli dialog s americkou stranou a co, co náš výbor libe. Předpokládá se třeba nějaké setkání s americkou stranou, s těmi osobami, výměna nějakých názorů. Já jsem tady v podstatě nováček v tomto výboru, tak se na to ptám a děkuji každopádně všem kolegům, kteří pracovali deset let na této věci a myslím, že bychom měli odvážně jít dál. Děkuji a nyní přejdeme k odpovědím našich řečníků. Jsme eh, tady trošičku pozadu za časovým harmonogramem, ale musíme e, mít čas na to se vyjádřit, musíme skutečně dát kolegům možnost, to, aby řekli to, co chtějí. Požádám tedy řečníky, aby se omezili na pět minut. Vím, že to nebude stačit, ale možná jeden eh, pa, eh, paní eh, pa, profesor mi mohl promluvit za, nebo paní profesorka za e, vás všechny. Děkuji za tyto zajímavé komentáře. Dvě konkrétní věci chci říci jako reakci na určitou kritiku eh, z té zprávy. První eh, je, zda jsme tedy férový vůči těm členským zemím, které byly kritizovány. Já chci upozornit na jeden z důkazů, který Evropský soud považoval za relevantní, aby je začlenil do, nebo zaintegroval do svého rozhodnutí v případě Almaširy. Jak tedy CIA našla příslušnou službu v Polsku, se kterou by jednala? a dohodla se s ní na otevření toho eh, centra a ne těch přeletech a tak dále. Ty důkazy, které považoval soud za relevantní, byly ty, že CIA zvolila vojenskou rozvědku polskou, protože to byla jediná služba v Polsku, která neměla, nepodléhala demokratickému dohledu. Toto indikuje náš problém s demokracií. Tím se vrátíme k další zprávě, kterou jsme připravili, která se týká dohledu nad um, spravodajskými službami. E, není dobré, když důležitý Eh, spojenec chce podkopat demokratickou odpovědnost. To nepomůže nám v Evropské unii a my musíme odolat. Další příklad, který už je, už je to 20 let, je to problém v ministerstvu vnitra členské země, kde v souvislosti s teroristickou hrozbou jedna skupina v demokratické zemi, která eh, považuje demokracii za důležitou, umožnila, aby eh, začalo fungovat v evropské zemi smrtící komando. Když se tyto informace zveřejnily, došlo ke změně vlády. Socialistická vláda pak ztratila moc, přišla o moc a eh, státní zastupitelství obvinilo příslušné jednotlivce, včetně ministra vnitra, který byl zodpovědný, i když tvrdil, že nevěděl, co ta, to komando dělalo. Mnoho lidí bylo uvězněno, včetně ministra vnitra, který za to byl zodpovědný. Tato země uh, respektovala svoji demokracii a eh, správní stát. A ta země, to je samozřejmě Španělsko to, že toto už je před mnoha lety. Mohli bychom se vracet dál a dál. Ale já chci velice poděkovat za tuto zprávu. Mm, můžete souhlasit nebo nesouhlasit, ale chci vám poděkovat za tuto zprávu, že jste mezi nás přišla a že jste za práci, kterou jste odvedla pro tento výbor. Eva Žolí, prosím. Myslím, že my ehm, naprosto vzdáváme hold tomu, nebo respektujeme to, že rumunské orgány nás přijali. Minister zahraniční to nemohl udělat osobně, protože byl v Bruselu. Ale nemohu popřít nebo skrýt to, že mě velmi znepokojilo, že to, že ti, s kterými jsem se sešla, ani nejsou ochotní zkoumat ty důkazy, které byly pozbírány po období mnoha let eh, tolika lidmi a nechtějí strávit ani deset minut na tom. A já vím, že dokud zpráva Feinstein nebude zveřejněna se všemi jmény, tak to prostě budou popírat, což je velice špatný přístup. Oni riskují, že v historii oni budou ti, kteří nic neudělali z důvodů, o kterých se milně domnívali, že uh, to je a nějaká aliance, nějaká tajná dohoda s USA, kterou ještě nepochopili. Uh, že tuto dohodu ti američané sami porušili a že nyní mohou mluvit. A já chci vyzvat všechny členy tohoto parlamentu, kteří nejsou přesvědčeni o síle těch důkazů a myslí si, že to prostě mohou hmm, popřít, Eh, i když novináři a další lidé eh, vlastně strávili velkou část svého života ochranou demokracie. já, eh, paní Manesku, vás chci pozvat, abyste se sešla se mnou a s panem Blekem, abychom vám mohli ukázat mm, všechny ty lety, které z Maroka, do Kábulu vlastně letě, se zastavili v Budapešti, eh, Bukurešti, pardon, možná toto by udělalo dojem na vaše spravodajské služby. Děkuji. Děkuji za stručnost, Evě. A také já se budu, pan Black, tedy já se také pokusím být stručný. Já mám několik připomínek. Nejprve, co se týče toho, že Polsku mm, ty orgány mm, byly jaksi mm, tedy nebylo vyhověno jejich žádostem o pomoc. Je logické a správné, že Polsko má záznamy Eh, v klasifikovaných, klasifikované tedy dokumenty. Pokud ty, by tyto záznamy neexistovaly, tak by neexistoval ani ten eh, klasifikovaný dokument. Takže v Polsku je dost informací k tomu, aby vedli vlastní vyšetřování, aniž by se museli spolehat na pomoc ze strany USA, která nemusí přijít. Podrobné otázky pana Lopeza Aguilera co se týče počtu lidí, kteří byli zatržováni, kteří neměli, řekněme, absolutně nic co dočinění s terorismem, na to je obtížné odpovědět přesně a to proto, že i když zpráva Senátu uvádí 26 takovýchto osob podle vlastních definic CIA, my samozřejmě nevíme, jak, jaká přesně byla definice CIA. A za druhé musíme mít na paměti, že z těch 119 lidí e, třetina z nich prostě zmizela z těch zpráv, takže o nich nemůžeme říct nic. Ta zpráva je samozřejmě jenom schrnutím, je to schrnutí ze 600 stránkované tajné zprávy, kde je kapitola o každém tom jednotlivci. My samozřejmě toto nemáme ve schrnutí, máme jenom ty, kteří, které se rozhodli, že zmíní. Jeden z těch, jedna z těch osob, která byla několik dnů, tedy e, mu bylo bráněno ve spánku, až e, u něj došlo k halucinacím, byl to Janat Gul v Rumunsku. CIA, CIA později konstatovala, že vůbec neměl co dočinění s terorismem a pak ho propustili. Vaše další otázky, na to se obtížně odpovídá. V každém případě um, nevíme přesně, do jaké míry někteří úředníci se, v to, se toho účastnili. Prezident a, a premiér Polska přiznali, že ehm, o tom věděli v Rumunsku, něco přiznali, pak ustoupili. Um, ten Adamsku není, eh, jasně říká, že o tom nic nevěděl, na druhou stranu se mi zdá podle senátní zprávy, že vě, většině případů to řada představitelů věděla. Také docházelo ke komunikaci mezi ministerstvem zahraničí a příslušnými orgány, které se tím zabývaly, takže není možné, aby, že, že by o tom nikdo nevěděl. To, to ne. Co se týče peněz, Jediné, co mohu říci, že z té zprávy je jasné, že peníze byly vypláceny. Rumunsko dostala více než 8 milionů dolarů. Nevíme, kolik to bylo v jiných případech, v jiných zemích. E, v jednom případě údajně to byla prostě, bylo to popsáno jako krabice plná peněz. Kam ty peníze šly, za co, komu, e, nevíme, CIA tomu říkala dopad se za partnerství poslední bod. Můžeme se dohadovat a e, diskutovat o tom, co přesně znamená slovo důkaz. Ale v podstatě nakonec neexistuje, m, mm, mm, není možné, aby ten, to místo, které se označuje za černé, nebylo v Rumunsku. Není možné, že by to bylo jinde. Když se podíváte na ty obrovské množství důkazů, ta data, letové trasy, kontrakty, faktury, procesy, tak jak jsem tedy eh, jasně řekl ve svém expoze, museli byste, si, museli byste žít v nějakém imaginárním vesmíru, Ehm, pokud byste věřili, že se to nestalo. To, že to bylo v Rumunsku, je jasné, stoprocentně bez pochybností. Děkuji všem kolegům za eh, jejich příspěvky, děkuji panu Blakovi a myslím, že můžeme přejít i hned k, k dalším řečníkům. Takže požádám další mm, kolegy, aby přišli na pódium. Mezitím řeknu, že mluvíme s zainteresovanými aktéry. Chci poděkovat všem nevládním organizacím, kteří se, které se účastnili původního šetření. Eh, otevřené eh, také iniciativě pro otevřenou společnost Colleagues, um, we proceed with our second panel and I'd like to... Budeme pokračovat naším druhým panelem. Chtěl bych tedy přivítat pozvané řečníky. Prvním z nich je pan Armando Spataro, který je hlavním prokurátorem v Turíně a e, pracoval předtím v Miláně a podařilo se mu dosáhnout usvědčení 23 amerických občanů, e, kteří e, Eh, ve věci únosu Abu Omara. Grazie, sono onorato del vostro invito. Děkuji vám. Já jsem uh, velmi rád, že jste mě pozvali na toto slyšení. Uh, rád jsem se vrátil do Evropského parlamentu. Mám k dispozici 15 minut, znamená, že musím uh, pečlivě zvolit, o čem vlastně budu hovořit. Už jsem popsal ehm, ty okolnosti, které souvisely s případem ehm, do únosu obu, Abu Omara. Mluvil jsem také o tom na Evropském parlamentu. Bylo to za práce výboru, který vedl pan Coelho. ale teď vám samozřejmě mohu poskytnout i aktuálnější informace. Řekl bych eh, asi takový závěr celé té věci. Abu Omar Zjistili, zjistil jsem, že v tom vynikajícím dokumentu výboru Libe je pár drobných chyb, tady se hovoří o 23 odsouzení, odsouzených, ale v podstatě jde o 26 případů. Je tu, jde tu tedy o 26 občanů, kteří byli nakonec odsouzeni, z toho pět diplomatů. A nejvyšší soud následoval naší tezi a zamítl jejich diplomatickou imunitu. Také italský občan byl odsouzen. On přiznal, že skutečně se zúčastnil toho únosu. Byli to dva úředníci, kteří byli také odsouzeni za spolupachatelství a dva novináři to opět osoby tedy odsouzené za spolupachatelství. Co se týče tajných služeb amerických, došlo k řadě rozhodnutí, nebyla vždy úplně jaksi stejně nasměrovaná a odvolací soud tedy odsoudil ty dvě osoby, hovořím o vedoucím té služby. Ten dostal si těžší trest než americký jeho, jeho americký kolega. A je jasné, že v tomto kontextu se samozřejmě musí brát v úvahu i státní tajemství jako jiného státu. A soud řekl, že předchozí odsouzení tedy není platné a kasační soud se e, odrazil od tohoto a skritizoval i ústavní soud. To je základ toho, co chci říct a budu to dále rozvíjet. Je tu tedy určité, určitý rozdíl mezi tím, co proběhlo u amerických občanů a u italských. U těch amerických tedy bylo těch 26 odsouzení. U těch italských se řeklo, ne, že by byli zbaveni veškeré odpovědnosti, ale bylo tam to státní tajemství. O tom já bych rád hovořil. Protože to je něco, co by nám mohlo objasnit celý kontext, celou tu situaci. Státní tajemství může být oprávněné. V demokraciích občas potřebujete hájit a chránit zájmy států. Problém je ovšem potom se zneužíváním tohoto státního tajemství a nedostatek politické kontroly i soudní kontroly, jak to bývá často v Itálii. Já jako evropský občan vám řeknu, co očekávám od Evropského parlamentu a uz ostatně, že váš parlament skutečně odvedl vynikající práci. A připomínám, že Abu Amar byl také odsouzen. Ten rozsudek nabyl právní moci, byl odsouzen na 6 let a pokud by býval nebyl unesen, tak by skončil ve vězení s jeho komplici. Já to zkusím schrnout. Říkal jsem tedy, že státní tajemství má veškerou legitimitu, ale je samozřejmě také potřeba najít určitou vyváženost mezi tou potřebou tedy spravedlnosti, která má určit eh, skutky, která má určit odpovědnost, a tedy otázkou odpovědnosti, se kterou je státní tajemství spojeno. A při těch soudních vyšetřování čelíme často právě tomuto státnímu tajemství. A pak samozřejmě vzniká velké napětí mezi výkonnou mocí a soudní mocí. V Itálii máme zákon, který byl přijat v roce 2007. Je to velmi jaksi vyčerpávající zákon, široký a v tomto zákoně máte dvě agentury. V podstatě u nás reforma spočívá v tom, že změníte jméno té agentury, takže tam jsou prostě dvě agentury, které jsou tam uvedeny proto, že mají řešit otázky státního tajemství, kterém nakonec se rozhoduje ministerstvo vnitra. U státních tajemství to je definováno tak, že jde o vitální informace, informace jejich šíření může tedy přinést škodu republice nebo nějakým národním institucím a nebo nezávislosti státu vůči jiným zemím a tak dále. Nebo se to může týkat samozřejmě vojenské obrany státu. A tady se hovoří o odsouzení na dobu 15 až 30 let. Co se týče mezinárodních dohod, tak to už jsou specifičtější záležitosti, pochopitelně. A jak jsem řekl, je to tedy e, dobrý zákon, obšírný, ale bohužel pak došlo ke změnám v rámci administrativního rozhodnutí, protože ten zákon, jak jsem řekl, byl přijat v roce 2007 a národní, z hlediska národního parlamentu Nemůže státní tajemství eh, pokrývat například hospodářské věci. Ale prezident právě vydal dekret, on prody, aby to pokrývalo i hospodářské záležitosti. Čili zákon říká ne, to se ekonomických věcí týkat nemůže, ale prostě prody rozhodl, že může, takže vlastně jako by levá ruka neví, co, eh, neví, co dělá pravá. Pak je tu tedy ta politická kontrola, soudní kontrola. Ta politická kontrola je svěřena parlamentnímu výboru. Tam je půlka poslanců z většiny a půlka zastupuje menšinové, eh, menšinové strany. Tento výbor na tento výbor se obrací předseda rady Jakmile se má hlasovat v rámci soudního procesu o státním tajemství. A tento orgán, tento výbor, na ten se vlastně nikdo nikdy neobrátil. Ten kontrolní orgán by přece jenom mohl poukázat na určitou odpovědnost nebo odpovědnosti vlády. Co se týče tedy soudní odpovědnosti, tam samozřejmě za všechno odpovídá ústavní soud a často třeba může být zmíněno státní tajemství a ten soud řekne, že e, nebo když někdo řekne, že to tak nemá být, tak se může obrátit na ústavní soud. I, i tedy vláda se může obrátit na ústavní soud a říci, ano, jsou tady důkazy, které by měly být pokryty státním tajemstvím. Co se týče případu Abu Omara, tak všechny vlády od Prodyho vlády od roku 2007 všechny vlády se tedy oháněly státním tajemstvím. I současná vláda, a tam se to týká paralelní věci. Já jsem se například ocitl v situaci, kdy jsem znal důkazy, kdy byly skutečně informační fiše určitých soudcích, určitých novinářích a bylo by potřeba spuštit další proces vůči těm lidem. A najednou vláda, poslední tedy současná, opět jednou tedy oháněla tím státním tajemstvím a prosadila to. Státní tajemství bylo také eh, uváděno třeba u korupčních případů nebo spoluúčasti na trestních věcech. Hovořilo se o nedotknutelnosti státu, Nezapomínejme také, že někteří předsedové toho výboru, toho kontrolního orgánu, pro kontrolu tedy státního tajemství, byli dříve taky členové vlády, čili to je všechno propojené. Ale pokračujeme dál. Jak jsem říkal, ten zákon v Itálii byl dobře propracován, ale bohužel tu chybí právě ta, ta politická kontrola a chybí i ta soudní kontrola. Ostatně jsme se dost eh, často hádali s vládou nebo s různými vládami v této věci. Říkali jsme, že když se hovoří o státním zájmu, tak to může pokrýt úplně všechno a kasační soud některé věci uzavřel s tím, že kritizoval otevřeně ústavní soud. Čili je tu i konflikt mezi nejvyšším a ústavním soudem v této věci. využiji této příležitosti a řeknu, že ta zpráva, která ve věci byla vypracována, je velmi důležitá, takže vás žádám, abyste v podstatě ji přeložili do všech jazyků, pokud možno. Ano, je to ten, ta chyba, co se týče věci Abu Omar, ale skutečně ten dokument jinak je vynikající a skutečně poukazuje na všechny problémy, které postupně vznikly může to být předmětem pole, polemiky. Připomnu, co řekla paní Gomez. U nás všichni vedoucí těch eh, tajných služeb eh, šli před soudy. I premiér mohl jít, pokud bychom bývali měli hmatatelný důkaz že v podstatě z té pistole, která byla použita, se ještě kouřilo. A v jedné studii Libe hodně zdůrazňujete skutečnost, že je tu málo spolupráce, že tu není spolupráce ze strany soudních italských orgánů, které nechtěly zaslat dokumentaci a tak dále a tak dále. Ale ve zprávě se zdůrazňuje jedna věc, která je taková zvláštní, podivná, proč se zde v podstatě nehovoří v rámci toho, co bylo publikováno o případu Abu Omar? Ano, bylo odsouzeno 26 eh, eh, amerických státních občanů. Dobrá. A je tu také žádost o milost, nebo další žádosti o milost, které byly předloženy italským soudům. Takže to není jen problém amerických občanů. Ale té zprávě se prostě nechce mluvit o některých případech, které se týkají italské tajné služby. A tím se dostávám na konec své prezentace. Pomalu. Je velmi zajímavé sledovat, jak váš výbor Libe vzal v úvahu všechny studie a všechna usnesení. Do svých usnesení já zcela souhlasím s tím, co říkala paní Invelt a pan Kojo. Já tady hovořím jako občan a říkám, přišel čas, abychom chtěli po Evropském parlamentu něco jiného. Já budu tak trošku chodit po špičkách, když o tom budu mluvit. Pokud jsem to dobře počítal, máte 18 usnesení oficiálních dokumentů EP, Rady Evropy a tak, a tak dále. Já jsem ostatně šel na stránky Evropy a zjistil jsem, že to je 34 rozhodnutí o rozhodnutích tedy Evropského parlamentu. Připomínám také dokumentaci Evropského soudu pro lidská práva připomínám jeho rozsudky, už to tady bylo řečeno několikrát, deset, už je to deset let, kdy v podstatě Washington Post promluvil o těchto nezákonných vězněních ze strany CIA. Měli jsme tady zprávu FAF také ve, ve výboru, o kterém jsem hovořil a na konci té zprávy on jaksi byl pro jaký mechanismus, který by byl spojen s článkem 7, to znamená, že v případě rizika, ano, ale za, při určitém ohraničení, při jaksi, nastolení určitých limitů, pod které se nesmí, aby se neporušila určitá, neporušila určitá práva. Je to velmi důležitý odkaz, zejména ve světle rozhodnutí, které se týkají právě těch soudních věcí. Právo samozřejmě se postupuje na politickou scénu velmi silně. Samozřejmě, že soudci mohou hrát nějakou úlohu v politickém světě, ale jsou tu přece jenom určité hodnoty, které nesmíme zapomenout, které nesmíme rozdupat kvůli nějakým bezpečnostním záležitostem. To je to, co soudci u nás chtějí hájit. Prostě to nemůžete obhajovat z důvodu bezpečnosti státu, hlavně když, ne, když jde o, omučení. S tím státním tajemstvím v podstatě byly diskreditovány určité instituce a jejich síla. Ještě minutku, pane předsedo, prosím, a už to uzavřu. Co se týče těch italských vlád, tady hovořím v podstatě o pěti vládách, které postupně byly u moci, po každé tyto vlády právě se jaksi chránily státním tajemstvím a my jsme mohli postupovat dál právě díky vašim usnesením a tak nebo díky usnesením eh, Rady Evropy. Bez toho bychom se nepo, ne, nepohli. Já jako evropský občan bych byl daleko jistější, kdyby váš parlament nezůstal u toho, co udělal, aby, kdyby šel dál, kdyby dál tlačil prostě na všechny instituce, aby i tyto další instituce, jako v Evropě a další, prostě dělali ještě víc. Já jako občan nechci, aby některá instituce měla přednost. Já vím, že v rámci evropských institucí jsou takové drobné, drobné hádky, ale e, prostě já jenom říkám, že Evropský parlament musí být ještě silnější, aby hájil práva občanů, těch občanů, kteří volili evropské poslance. Umluva o mučení už tady byla několikrát zmíněna, není to jenom nějaký hezký dokument, který si pověsíme na zeď. Připomínám vaše usnesení z roku 2015 letošního roku, kde říkáte, že předseda má předat toto usnesení komisi a radě. Je to ale proto, aby pokračoval ten mechanismus dál, čili my musíme jít dál za krásná prohlášení, protože ti, kteří porušili některá práva, musí vracet spravedlnost. Musíme na to tlačit, musí to být tak, aby skutečně jste využili všech vašich zásad. A já bych také rád, aby vzniklo propojení mezi tím, co děláte jako evropští poslanci, tím, co dělá Evropský parlament a tím, co se dělá v příslušných zemích, kde občas prostě lidé mlčí. Připomínám, že Claudio, Claudio Fav se vždycky choval stejně konzistentně, stejně tady a stejně v Itálii, což vždycky není ten případ. Ne všichni se chovají takto konzistentně. A ještě připomenu, co řekl pan prezident Matarela včera. Řekl, také bývalý poslanec EP, musí, Evropská, tedy hlas Evropského parlamentu musí být pevný a tak, aby pomáhal dodržovat principy právního státu. To jsou ty hodnoty našeho kontinentu a to jsou také hodnoty Evropského parlamentu. Žádný stát nemůže vyřešit takové problémy, jako je ekonomická krize, migrační vlna a tak dále nemůže vy, vyřešit sám, to řekl prezident Matarela. Samozřejmě já slyším určité protimluvy, PNR a tak dále. PNR nes, neslouží vůbec ničemu. Vůbec ničemu. A já doufám, že vy nadále ponesete tu pochodeň vpřed a nikdy se nezastavíte. to je skutečně, to jsou slova jednoho Španěla, kterého já velmi, kterého si velmi cením. Takže musíme udělat opravdu všechno, aby příslušné státy nebo všechny státy skutečně dál nesly ty pochodně aby byly odpovědné za to, co nedodrží. Děkuji. Asi jsem trošku překročil čas, který mi byl předělen. Byla to ale velmi eh, zajímavá prezentace, za níž vám děkujeme. Hovořil jste nejen o tom případu Abu Omar, ale poskytnul jste nám i kontext. Byl eh, jste o zprávě FAVA, o tom šetření, kterému předsedal pan Coelho. Takže jste nám eh, ten kontext tady popsal, které jste řekl, na co bychom se měli soustředit a to je velmi užitečné pro nás e, další řečník e, Helen Duffy tady dnes bohužel být nemohla, na poslední chvíli to musela odvolat a proto bych chtěl dát slovo Amritovi Singovi, e, Amrit Singh, která je poradkyní pro národní bezpečnost a boj proti terorismu v iniciativě Open Society která velmi často zastupuje nevládní organizace v případech, eh, které se týkají lidských práv a boje proti terorismu. Děkuji vám za tuto příležitost, kterou jste mi poskytli, abych tady mohla vystoupit na tomto slyšení. Toto slyšení samo o sobě je velmi vítané. My doufáme, že Evropský parlament i nadále bude pokračovat v tom úsilí o zajištění nebo zjištění zodpovědnosti za spolúčast Evropy na těch tajných eh, programech CIA. Chtěl bych asi, měl bych asi něco říci o mém, mé účasti. Já jsem na tom pracovala jak z pohledu Spojených států, tak i z té evropské perspektivy. A to už od roku 2001. Jsem také autorkou zprávy, která se jmenovala Globalizing Torture, kde se zhrnuje úsilí řady vlád, které spolupracovali se eh, CIA na tom tajném programu eh, zadržování a převážení eh, vězňů. Kromě toho jsem také obhajkyně pana Al-Nashriho u Evropského soudu práva. Zastupovala jsem ho, nebo zastupuji ho v té věci proti Polsku. Ten případ jsme vyhráli a soud vydal bezprecedentní rozhodnutí 24. července loňského roku. A jsem také obhájkyně pana Alna Šryho v řízení, které teď probíhá proti Rumunsku. A všichni, kdo poslouchali ta předchozí vystoupení, vědí, že ty případy proti Polsko a Rumunsko Eh, se opírají o stejná fakta. A vyplývají ze stejné právní infrastruktury, která eh, se eh, vyplývá z té analýzy o aktivitách CIA v Evropě. Co tedy teď máme? Máme dvě zásadní rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. No, jedno se bylo namířeno proti Makedonii, dva, dvě ta rozhodnutí Eh, ležela naproti Polsku. Takže v tomto případě se podařilo eh, jasně popsat eh, spolúčast Polska a Makedonie na těchto aktivitách. Rozhodnutí samozřejmě sama o sobě jsou velmi důležitá, protože tím se vytváří právní precedent. A zakazuje se tím spolúčast na těchto evidentně nezákonných praktikách. Eh, ještě se tím ale vytvářejí otázky, do jaké míry tedy tyto státy vyhoví požadavkům tohoto rozhodnutí. Čekáme pořád na to, eh, jestli makedonská polská vláda provedou nějaké efektivní eh, šetření, tak jak to požaduje rozhodnutí soudu. V těchto případech soud zhledal, že tehdejší vlády neprovedly žádné vyšetřování, jak to požaduje Evropská umlova. To tady velmi otevřeně eh, říkám před všemi posluchači. Pořád ještě jsou nezodpovězené otázky o tom, jak bude eh, toto rozhodnutí implementováno. V březnu 2015 Eh, Rada Evropy vyjádřila znepokojení nad okolnostmi případu Al-Nashriho, který eh, je teď zadržován eh, na základně Guantanamo. Hrozí mu, <clears throat> hrozí mu vojenský soud a trest smrti. Chtěla bych poukázat na to, že všechny tyto tajná deteční střediska netýkají pouze článku 3 Evropské umluvy, o mučení, ale také článku 2 Evropské umluvy o trestu smrti. Na tom v případě proti Polsku Evropský soud konkrétně shledal, že došlo k porušení eh, článku 2 Evropské umluvy, protože Polsko pomáhalo Spojeným státům při převozu pana Alnašryho z Polské území tam, kde bude vystaven hrozbě trestu smrti po té, co eh, proběhne ten vojenský soud. A stejná otázka, no, stejné téma eh, je teď eh, předmětem toho šetření také eh, toho řízení proti Rumunsku. Protože i tady rumunská vláda pomáhá Spojeným státům při převážení zadržených osob z rumunského území. To jsou případy, které jsou tedy nesmírně důležité. Byla bych ráda, kdybyste eh, tomu věnovali pozornost, a to proto, že tady dochází k závažnému porušení Evropské úmluvy a mezinárodního práva. A teď eh, k té senátní zprávě, o které se tady hovořilo na tom předchozím panelu, a tam skutečně bylo prokázáno na jakoukoliv pochybnost, že eh, to detenční středisko bylo zřízeno v Polsku, stejně tak, jako bylo zřízeno v Rumunsku a stejně tak eh, nad jakoukoliv roznou pochybnost bylo potvrzeno, že eh, se nacházelo i v Litvě. Není to jenom fakt, který byl potvrzen nějakými novináři, ale je to eh, potvrzeno i zprávou Martyho a, a také panem Tomasem Hammerberkem, který v březnu roku 2012 předložil zprávu, která obsahuje důkazy o tom rumunském detenčním centru. Odezdal to hlavnímu prokurátorovi Rumunska a pan Hammerberg eh, nedostal žádnou odpověď. A také bychom si měli uvědomit, co říkala Eva Žoli, v širším kontextu. S tím, jak Rumunsko se snaží zamlžovat eh, fakta a nevyšetřit tuto situaci. Evropský soupravská práva eh, zjistil, že evropské orgány konsistentně popírají, že se na jejich území nacházela americká věznice. popírají to i nadále, a je to přes, přes veškeré důkazy, které byly předloženy Radou Evropy, bylo to potvrzeno eh, tou zprávou amerického senátu, zprávou Marteho a jejich popírání tedy nemá jakoukoliv důvěryhodnost. Toto neustále popírání zase vytváří kontext ve kterém Rumunsko prokazuje naprostý nedostatek vůle provést jakékoliv vyšetření. A na to upozornil Evropský soudní dvůr je v tom případu týkajícího se Polska. Nejde teď jenom o to, co ta rumunská vláda dělá dnes, ale i to, jak se chovala eh, po delší časový úsek a jak už tady eh, dnes bylo řečeno v tom předchozím panelu. To, že na rumunském území se nacházela tajná věznice CIA, eh, bylo prokázáno Human Rights Watch a Washington Postem už v roce 2005. A když se podíváme na to, jak to rumunská strana od toho roku 2005 konsistentně popírá, tak musíme konstatovat, že tady neexistuje žádná vůle nějaké vyšetřování podniknout. A z toho bychom měli vyvodit, i z toho rozsudku v eh, eh, Alnašry proti Polsku, že i Rumunsko porušuje Evropskou mluvu, podobně jako Polsko. Myslím, že to je naprostý logický závěr eh, z těch, všech těchto věcí. Bylo by dobře, kdyby Evropský parlament na to také vzal ohled. Fakta týkající se Rumunska byla prokázána nejen v té senátní zprávě, ale jak říkal pan Black, tak eh, ještě před tou senátní zprávou eh, vyšle najevo a stejně tak i svědectví senátora Martyho a dalších eh, expertů Evropského soudního dvora také potvrdili, že skutečně existovalo to detenční centrum. Ten rozsudek eh, byl zveřejněn už v roce 2014, eh, ještě před zveřejněním senátní zprávy. A kromě toho už také jistě víme, že věznice CIA v Rumunsku byla otevřena v roce 2003, byla potom eh, zavřena v listopadu 2005 a soud shledal, že je nemyslitelné, by Polsko eh, to věznici mělo na svém území bez toho, aby eh, to vědělo. Aby to věděly eh, polské orgány, které to rozhodně vědět museli, že ty vězni tam byli převáženi. Zpráva Senátu také říká, že Polsko uzavřelo dohodu se Spojenými státy o tom, že tam bude zřízena tajná věznice a také ve senátní zprávě se říká, že vláda Spojených států platila více než 8 milionů dolarů Rumunsku. Pokud rumunská strana tvrdí, že o tom vůbec nevěděla, tak jak by potom mohla odkazovat ta senátní zpráva na tuto dohodu? Jak by potom ta senátní zpráva mohla poukazovat na miliony dolarů, které se převáděly na účet rumunských orgánů. Jsou tady velmi závažné otázky. Tak s ohledem na to současné vyšetřování v Rumunsku. Já bych chtěl oficiálně prohlásit, že toto vyšetřování aspoň podle, eh, musí být eh, trestně právní Eh, musí se opírat o trestní právo, eh, jak to říká eh, rozsudek soudního dvora. A nic takového nebylo zahájeno do té doby, než podal žalobu v roce 2012 pan al nashri A už to rozhodnutí ve věci proti Polsku ukázalo naprosto jasně, že státy mají povinnost toto vyšetřování provádět eh, samostatně bez toho, aby k tomu byly vyzvány. A my víme, že ten případ tady naprosto evidentně už z roku 2005 existoval a rumunské úřady ještě před rokem 2005 věděli, že se na jejich území nacházela eh, ta tajná věznice, a i protože eh, v té věci uzavřeli dohodu se Spojenými státy. Takže někdo v rumunské vládě to určitě vědět musel. Eh, je není vůbec představitelné, že by to všechno mohlo probíhat bez jejich vědomí. Chtěla bych ehm, ještě zdůraznit to, co už říkali předchozí panelisté, a sice to, že je tady naprosto Eh, přesvědči, jsou tady naprosto přesvědčivé důkazy o tom, že eh, tyto retenční nebo tajné věznice eh, byly v Polsku, Rumunsku a v Litvě, že se státy podílely na převážení těchto vězňů, poskytováním informací, umožněním vstupu do leteckého prostoru. A já si myslím, že naprosto nezbytné, aby Evropský parlament si to vzal za svou věc, aby si vytvořil mandát a vyčlenil zdroje na to, aby mohl pokračovat eh, v požadování vyvození zodpovědnosti za toto naprosto fragmentní porušení právního státu. Děkuji. Thank you very much. Um... Děkuji. A nyní otevřeme prostor pro otázky. Pan Coelho jako první. Děkuji. Luís Patar e ao Sr. Singh as intervenções que nos fizeram. O juiz Patar sabe, eu sou um admirador dele, do trabalho que ele fez. Pan hmm. hmm. Pataro ví, jak obdivuju, obdivuji jeho práci. Eh, jeho šetření skutečně mělo velký dopad na to, co se dělo v Evropě nedostatek um, parlamentního justičního vyšetřování hm, je politování hodný, ale poté, co pan Spataro eh, obvinil určité osoby, ukazuje, že beztrestnost nemusí být pravidlem. A existují justiční důsledky pro ty, kteří poruší zákon a poruší lidská práva. A proto e, jsem rád, že pan Spatáro tedy e, obhajoval e, vládu práva, právní zákon, že pro, a to, že prostředek vždy nesvětí pros, cíl tedy vždy nesvětí prostředky. Já chci zdůraznit, že Mnoho těch věcí, na které se zaměřuje, jsou mimo náš mandát. Například národní eh, mechanismy kontroly eh, týkající se zneužívání pravomocí nejsou v mnoha případech eh, stoprocentně uplatňovány. V mnoha případech náš výbor konstatoval nedostatečný monitoring práce bezpečnostních služeb. Samozřejmě pravidla jsou různá v různých zemích, někde neexistuje žádná kontrola, jinde ano. Někde jsou tak, ty kontrolní pravomoci spíše iluzorní, někde existují spíše jenom na papíře, ale nikoli v praxi. je tedy v národní kompetenci rozhodnout přesně, jak by kontrola měla vypadat. Musíme spolupracovat s národními parlamenty, vyměňovat si zkušenosti. Máme celou řadu studií, které srovnávají různé tradice, ale když bychom se pokoušeli zajít dál, tak by to znamenalo, že bychom překračovali své pravomoci. Soudci eh, pod, respektují vládu práva, pracují v rámci zákona, proto nemůžete chtít po poslancích, aby e, překračovali své pravomoci. My nemůžeme působit v oblastech, kde nemáme mandát. Paní Gomez má slovo jako další. Jak také já obdivuji práci pana Spatára v Itálii a jak to bylo jak bylo nutné, abychom tedy pochopili, o co jde. A také jsem velice vděčná, ehm, že mezi nás přišel a zdůraznil, že zneužívání státních tajemství brání povolávání k odpovědnosti. Pan Coelho právě řekl, že to není naše práce, rozhodovat o používání státního tajemství, ale je naše práce, abychom našim vládám řekli, že zneužívají státní tajemství, aby se vyhnuli odpovědnosti, aby zakryli uh, ti zodpovědné politiky ve vysokých funkcích tajné ne služby, představníci tajných služeb pod jejich velením, kteří se účastnili programu unášení a mučení. A to je naše práce, abychom jim toto řekli. A to musí být výsledkem našeho slyšení. Toto se děje v Itálii, děje se to ve všech našich zemích. V Rumunsko, Carlos Coelho a já jsme byli e, na první návštěvě v Rumunsku v roce 2007. A když jsme se vrátili, tak jsme byli přesvědčeni, že rumunské orgány lžou. Oni nám eh, vyprávěli o různých rozporech, některý pamatuji si tedy někoho z tajných služeb, který, kterého jsme nakonec našli a který nám řekl, že tam byly ty zvláštní lety. Michal Kovniču Konstant, Konstantin je to, že bylo místo toho tajného centra, že to tam fungovalo. Takže rumunští kolegové v EPP nebo v mé politické rodině přestaňte, prosím, kolegové, to popírat, my to víme. Zodpovídej, hledejte zodpovědnost, identifikujete ty, kteří jsou za to zodpovědní. A já se vrátím do mé země, do Portugalska. Jak řekla profesorka Geld, v Polsku si tu tajnou službu vojenskou rozvědku vybralo CIA jak proto, že věděli, že se nemusí nikomu zodpovídat. V Portugalsku to není jenom tajná služba, je to také armáda. A to je v naší zprávě. Fava. Kdy se odvoláváme na ten seznam těch letů přes portugalská letiště s vojenskými Mm, mm, souhlasem byly to vojenské flety, nejenom civilní. To znamenalo komplicitu, nejenom ze strany tajných služeb, to jistě, ale také ze strany vojenských rozvě- vojenské rozvědky. To je jasné. V mé zemi jsem zjistila tedy mm, Eh, v roz, jaksi proti eh, vládě své vlastní strany, kteří mě obvinili, že lžu, ale já jsem nelhala. Oni se to snažili ututlat. A my nemůžeme dále eh, předstírat, že státní tajemství zabrání odpovědnosti těch vyníků. Abych jenom pro tlumočníky řekl, musíme mluvit také trošičku stručněji z, i z časových důvodů. Kačinka. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Já si myslím, že není pochyb o tom, že v roce 2002-2003 polské spravodajské služby spolupracovaly se CIA, co se týče těchto detenčních center. Ale v čem je ten problém? Problém podle mne je v tom, že to všechno probíráme a řešíme velmi povrchně. Říkáme, že vláda mohla něco udělat, mohla něco skrýt, mohla skrývat pravdu. Připomeňme, že v roce 2008 jsme v Polsku zavedli nezávislost takzvaného generálního prokurátora nebo státního zástupce, protože dříve byl vlastně ministr spravedlnosti také tím státním, hlavním státním zástupcem. Teď je to funkce zcela nezávislá a současná vláda také hodně tohoto hlavního generálního prokurátora kritizuje. Čili vidíme, že skutečně je to velká možnost eh, pro politiky ovlivňovat práci státních zástupců. A proto se ptám pana Spatára, jak vy to vidíte? Myslíte si, že je dobře, když státní zástupitelství je úplně nezávislé na politice nebo ne? Mně se zdá, že právě to rozdělení těch úkolů může vést k tomu, že nemůže politika ovlivňovat práci státního zastupitelství. Druhou otázku mám na paní Sink. Vím, že e, Polsko reagovalo na rozhodnutí e, Evropského soudu pro lidská práva. Jednak jsme se odvolali, ale také jsme zaplatili finanční kompenzaci asi 100 tisíc euro, mám pocit. Ale nejsem si E, jistá, zda jsme zaplatili skutečně tuto částku jako Polsko nebo ne, to odškodnění. Vy to určitě budete vědět. A další věc ještě na vás. E, v současné chvíli běží šetření v Polsku. Je to šetřování, které inicioval pan Nanačli. A v souladu, opět to tedy běží v souladu s tím rozdělením těch, těch pravomocí, u nás jsou soudy naprosto nezávislé. A my jako politici máme určité výhrady vůči práci spravedlnosti v Polsku. Ano, je to dlouhé, je to občas takové těžkopádné, ale v této chvíli v podstatě se o tu věc, o tu věc už přebrali do svých rukou soudy a je na nich, aby vyjasnili okolnosti. My jako političky a politici nemůžeme vstupovat do jejich práce, protože by to porušovalo nezávislost soudů. Děkuji. Thank you. Thank you for being brief as well. Next. Děkuji, děkuji za stručnost. Jako další masovou konvoj. Děkuji, pane předsedo. Moje otázka se týká na pana Spatára. Vy eh, jste řekl, že již byl žádost o milost eh, z těch, těch 26 milosti eh, odsouzených. A já se ptám, jakou milost může dostat eh, ten, kdo mučí a unáší lidi. Eh, je tady těch 26 osob, kteří jsou američtí občané, kteří byli odsouzeni v Itálii. Tady již bylo potvrzeno, že americký prezident, prezident dal imunitu všem, kteří se toho účastnili, těch únosů a mučení jak mohli být tedy odsouzeni v Itálii. Měli, byli osobně přítomně, bylo tam možnost odvolání. Paní Intveld. Děkuji. Také já chci poděkovat panu Spatárovi za práci, kterou odvedl A také chci poděkovat paní Singh za její práci. Nejprve otázka na pana Spatára. My jsme začali žádostí o vydání agentů CIA, kteří byli obviněni, odsouzeni v Itálii a kteří usvědčeni v Itálii. A teď hrozí, že tedy se z toho dostanou. To je Mm, poměrně mm, tedy změna. A zdá se mi, že Evropská unie nebo evropské státy jsou ochotnější vydávat e, lidi do USA než obráceně. Možná bychom se na to měli také podívat soudci. Především nedávno v Nizozemí byl případ, kdy soudce odmítl vydat mladého muže, kterého USA podezřívali, že páchá nebo připravuje teroristické činy s tím, že uvedli, že tento muž nemohl eh, očekávat spravedlivý proces a hrozil by mu trest smrti. Eh, v těch, eh, mezi těmi v těch soudcovských kruzích je nějaký postup, jak se přistupuje k žádostem o vydání ze strany USA a naopak? znáte nějaké soudce v USA. A dále um, apel Anny Gomez na nás. My nevždy děláme to, co um, kážeme. Budeme hlasovat o rezoluci k tomu, co teď diskutujeme a jak vidím, tak frakce, které jsou tady přítomné, nebudou hlasovat v souladu s tím, mm, co se tady říká. Když se podíváme na legislativu, kterou jsme sami schválili, tak ta není v souladu s těmi prohlášením, které tady dnes padla. Budeme tedy konsistentní, e, dodržovat naše principy a hodnoty, a nebo budeme schvalovat legislativu, která projde testem legality a ústavnosti, anebo budeme pokračovat v těch deklaracích politice a spokojeně se vrátíme domů a budeme dále schvalovat legislativu, která neodpovídá tomu, co tvrdíme. Až tedy budeme hlasovat dnes odpoledne, tak by všichni e, se měli skutečně e, měli zpytovat svědomí a hlasovat odpovídajícím způsobem. Pan Šogár, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem tady nebyl na celou diskusi, protože jsem musel hlasovat ve výboru pro zaměstnanost, abych odpověděl paní Gomez. Jak víte, bývalý um, předseda tajných služeb v Rumunsku, pan Talpeš, v době z, z roku 2003, kdy byl bezpečnostním poradcem prezidenta, tak přiznal, to přiznal v roce 2014. Přesto to politi- rumuští politici stále popírají. Také že on řekl, že to bylo dočasné zadržování a vysvětlil okolnosti, za jakých to probíhalo. Bylo to před vstupem do NATO, takže Rumunsko se chovalo jinak. My jsme se chovali lépe, tedy v oblasti lidských práv, před vstupem do EU také. E, takže stručný komentář. V roce 2003 jsme se snažili e, přesvědčit prezidenta Iliesku, že holokaust, holokaust v Rumunsku existoval. On to popíral do roku 2003. I tohleto. E, aha. Jenom jedna malá poznámka k lidským právům v Rumunsku. To stále není priorita. To mohu říct z vlastních zkušeností, kdy jsem členem menšiny v Rumunsku. Takže děkuji vám. To, to je všechno z mé strany. Pan López Aguilar. Krátká otázka. Já eh, chci, nechci jak se vysvětlovat své názory, ale trošičku eh, do, zajít do hloubky k tomu, co řekli panelisté. Je to takové poměrně, eh, mm, nebo jsou klasické způsoby, jednak je tady parlamentní kontrola a jednak justice. O tom je, tedy to je právní stát. Ale počet případů, které se dostaly, eh, a je podstata těchto případů, které se dostaly k soudu, mm, ty únosy, zadržování, zneužití pravomoci CIA s eh, komplicitou členských zemí jsou poměrně omezené. I když jsme se k tomu vyjadřovali zde v Evropském parlamentu, musíme uznat, že míra nebo reakce veřejného mínění byla poměrně omezená. Nebyl tady příliš velký povyk okolo toho. jaké jsou eh, relevantní eh, jaké jsou tedy je relevantní tedy eh, reakce. Já bych chtěl slyšet vaše hodnocení a příslušné reakce. Takže na, slovo panu Spatárovi. Omlouvám se a dalším kolegům každý jenom na pět minut, omlouvám se, ale pokud byste mohli. Možná má o malinko více času máme k dispozici. Dobrá. Já doufám, že eh, ta, v té odpovědi budu konsistentní, že to bude srozumitelné. V podstatě to byly tyto dotazy. Zda v mých očích je dobré, aby skutečně mm, státní návladní byl oddělen od eh, exekutivy. Ano, určitě ano. To je ostatně téma, které, téma, které je neustále na přetřesu. Kdybyste seděli ve vládě, tak byste viděli, že vždycky je tu tendence spochybnit vlastně nezávislost státního zastupitelství za doby Mussoliniho v roce 40. Důče vstoupil do místnosti, kde se slavil začátek soudního roku. Všichni se zvedli a pozdravili jej a a někdo řekl, jsou tady soudci proto, aby prosazovali právo, ale někdy politika nad právem vítězí. To bylo v té době, teď už to tak není. I když někteří v Itálii se domnívají, že soudní moc má prošetřovat nejenom tedy korupci a přírodní katastrofy, ale má mít zároveň na mysli tedy ty třeba ekonomické otázky nebo podmínky pro to, aby určila, jakým směrem určitý soudní případ půjde. Jak jsem tedy říkal, jsou tu určité zásadní prvky. Za prvé, soudci jsou zcela nezávislí. To samé tedy platí pro státní zastupitele, vy prostě projdete Eh, nějakým konkurzem nebo konkurzem a buď se pak státe státní zastupitelem nebo, nebo soudcem, který nemá přijímat žádné instrukce, žádné rady. Já se domnívám, že skutečně to jsou věci, které se musí respektovat. Druhá zásadní věc, co se týče trestního práva, tak vyšetřování je povinné v Itálii. To znamená, já se nemohu rozhodnout, zda povedu vyšetřování, či nikoliv jenom proto, že mě to vyhovuje. Já jsem povinen skutečně zahájit vyšetřování u trestního případu. Třetí věc. Eh, policie vyšetřuje, ale neodvisí od ministerstva spravedlnosti, ne od ministerstva vnitra, ale od soudního systému. Je to nezávislá vyšetřující policie, orgány tedy činné v trestném řízení. A státní zastupitelé samozřejmě musí mít příslušné vzdělání, nezá, musí být nezávislí také na soudcích a kasační soud vyslovil velmi ostrou kritiku vůči ústavnímu soudu s tím, že jedného rozhodnutí spochybňuje možnost ověřit, zda mm, státní tajemství bylo použito správně či nikoliv. Čili v podstatě tady šlo o rozhodování politické moci. To, co říkal pan Coelho, je velmi důležité. On hovořil o nezávislosti tedy ta, ta, ta soudní moci vůči zejména a taky hovořil o tom, jaké možnosti má Evropský eh, parlament. Já samozřejmě tak dobře osobně politiku neznám, protože pracuji v soudnictví. Já jsem prokurátor, ale samozřejmě zajímá mě takovýto pohled, takováto studie. A Nyní doporučení číslo 2. Tam se odkazuje na článek 7 SFU e a hovoříme se zde o velkých rizicích porušení práv v prvním i druhém odstavci, kde se hovoří o vlastně ničení nebo znehodnocování hodnot. Čili vy jako Evropský parlament se můžete mobilizovat, můžete zahájit určité řízení. Vy máte určitou vlastně vyšetřovací pravomoc. Já nevím, jak eh, takový postup v podstatě nazvat. Můžete mít jakousi žalobu za jaksi porušení, porušení nějakých práv nebo principů. A vaše šetření by mohlo být dobré. Možná tak já asi tady, tady skončím, ostatně to ani není úplně moje specializace. Jenom chci závěrem říci, že skutečně máte nějakou možnost do toho všeho vstupovat a vstoupit. Co se týče žádostí o milost, tady odkazujeme, nebo se hovoří o tom, co se stalo 5. dubna 2013, kdy byl omilostněn Josef Romano a z těch 26 je to jediný, který nebyl členem CIA. On je z amerického letectví, byl letectva, on byl vlastně odpovědný za bezpečnost eh, základny Abiano, to je na italském území. Vyšla tisková, vyšla tisková zpráva v té době. Eh, státní prokuratora se vyslovila proti. Ministerstvo spravedlnosti nezaujal žádnou pozici. Hovořilo se o postupech, které nejsou v souladu s právním státem a zdůraznil se ten specifický historický okamžik, při kterém nastalo to odsouzení, čili byla tu celá řada právnické argumentace, všechno to bylo docela složité, ale každopádně potřeba respektovat rozhodnutí šéfa státu v té eh, doby. To byla volba, která náležela prezidentovi republiky. Vím, že jsou další žádosti ještě na stole, pro některé odsouzené, já vám nemohu říci, kolik jich zatím je. Nevím, jaké bude konečné rozhodnutí, protože tady o tom nerozhoduje prokuratura. Státní zastupitel vydá své stanovisko, asi bude záporné, a pak je to na prezidentovi republiky. A já jsem nepochopil, na co jste se ptali. Vy jste se ptali, jak, jak vypadá tedy ten italský proces? Můžete zopakovat tu svoji otázkou? Já bych radši, aby se to upřesnilo, než budu odpovídat. Když se jedná o americké občany, jak mohou být odsouzeni. Jsou přítomní, jsou nepříjemní, mají právníky. Jasně, jasně, už tomu rozumím. To je velmi zásadní otázka. Už jsem říkal před chvílí, že nebyla uznána diplomatická imunita u pěti diplomatů. V podstatě to nemá jakoby, co dělat s diplomací. A teď, co se týče těch, eh, těch řízení na absencia, pakliže máte důkaz, že ta osoba, která je nepřítomná, ví, že to řízení soudní probíhá, má právo na obhajobu, tak ji můžete vlastně v nepřítomnosti i odsoudit. Hovořili jsme o osobách, které utekly, zmizely, takže se prostě tak rozhodli měli své zástupce, měli svou obhajobu. A paní Invelt vám odpovím takto. My jsme žádali ministerstvo o vydání těchto 26 osob, jednak o to, aby byly tedy nalazeny a pak, aby byly tedy vydány. A naše ministerstvo mohlo odmítnout. A ve 25 případech ministerstvo rozhodlo, že nebude po těch osobách pátrat, až to bylo učiněno až v roce 2013. Takže každopádně to odsouzení, které proběhlo, se týkalo pouze doby 6 let. Víte, že v Evropě existuje evropský zatykač, to už je věc mezi soudci. A proto některé ty osoby byly třeba zadrženy v Lisabonu. Naše ministerstvo, a to je politické rozhodnutí, rozhodlo, že se v tom dál nebude pokračovat. Co se týče těch vztahů Itálie s Spojené státy, připomínám, že nejsou jenom více strané dohody, ale také dvoustrané bilaterální. Možná, že tu existuje, že to byl velký tlak, ale já si nemyslím, že by to bylo nerozumné. Ten počet nebo to podstatě soudní řízení proběhlo jenom jedno. A co se týče toho dalšího, tak samozřejmě také odkazuji na vaši dokumentaci, na tisk. Já osobně jsem byl třeba e, ve Španělsku, kde šetření třeba může být soudce, nikoli státní zastupitelství. Byl jsem ve Švýcarsku, protože ty lety vlastně létali nad, ta letadla letala nad eh, Švýcarskem, byl jsem také v Německu. Myslím ale, že žádný z těch tam probíhajících procesů k ničemu nevedl, protože k žádnému odsouzení nedošlo. A v podstatě pouze ten italský vedl k nějakému takovému rozsudku. Je pravda, že veřejné mínění o tom něco ví, i když mluvíte s někým, kdo je třeba vzdělaný a podobně, tak vždycky nakonec to skončí tím, že se řekne, ale ano, u toho mučení a u těch únosů, no ale je to terorista. A já si myslím, že to je něco, co by demokracie neměla vůbec připustit. Nemůžeme prostě přehlížet tyto závažnost těchto aktů. My jsme skutečné demokracie, únosy, mučení, to není k ničemu. To už se říkalo v těch zprávách. A i kdyby to k něčemu bylo, tak, by to je, tak je to netolerovatelné. To všechno slouží zájmům spíš tedy teroristických skupin. Děkuji. Thank you. I, I agree with Mr. Spataro's excellent comments. Um, in response to the question posed to me in relation to the reakce na otázku, kterou já jsem dostala v případě našeho proti Polsku, je správné, že polská vláda e, se odvolala, ten, to odvolání bylo zamítnuto, rozhodnutí soudu je nyní konečné, právoplatné. Je také správné, že polská vláda odškodnila toho ehm, člověka. Tady skutečně mluvíme o nejzávažnějším porušení Evropské umluvy a mezinárodního práva. Mučení je absolutně zakázáno. A my víme, že pan Al-Nashri byl ehm, předmětem ehm, předstírané popravy s Eh, byl, téměř mu byly vykloubeny ruce, bylo mu vyhrožováno sexuálním zneužíváním jeho matky v Polsku mimo eh, dalších tedy hrozných eh, technik, které, kterým byl podroben. Bývalý komisař v Radu Evropy lidská práva poskytl informace mm, generální prokurátovi a podle těchto informací se ukazuje, že tento člověk byl, eh, byl tak, také podroben té hrozné praxi toho rektárního eh, eh, mm, krmení, kde jsou vlastně, ti, ti lidé jsou násilím jaksi krmeni přes rektum. CIA používá tuto technologii jako metodu kontroly chování údajně bez lékařského dohledu já chci zdůraznit pro parlament, že tady mluvíme o skutečně velkém porušení lidských práv. Závažnost těchto porušení vyžaduje, aby proběhlo vyšetřování. Eh, placení odškodnění je samozřejmě důležité, ale nestačí pro eh, řešení případů porušení, které soud shledal a neschop, ne, nekonání příslušného šetření a povolání zodpovědných k odpovědnosti. Protože pouze tím, že se řekne prav, pravda, že zodpovědné osoby jsou povoláni k zodpovědnosti, tedy jenom to zajistí, aby se podobná, eh, podobné případy porušování neopakovaly. Kolegové, za minulého mandátu jsme zpracovali velice eh, kvalitní zprávu, eh, která se týkala ehm, toho vydávání a eh, přepravy. Byli jsme požádáni, aby jsme, abychom toto aktualizovali, což bylo velice obtížné. Dnešní slyšení je součástí této reakce a já chci poděkovat všem řečníkům, kteří nám v tom pomohli. Standard eh, těchto dopoledních příspěvků byl velice vysoký, také komentáře kolegů byly mm, velice kvalitní. Chci připomenout, že toto je citlivá, obtížná oblast pro nás, ale jsem rád, že děláme naši povinnost, plníme naši povinnost um, při plnění naší odpovědnosti pro zajištění efektivních bezpečnostních politik v souladu s, eh, právě, s právem. To je důležité, aby koordinátoři a celý výbor posoudil, jaké další kroky je třeba přijmout v této oblasti. Um, chci poděkovat všem přítomným, vám všem poděkovat za vaši práci a děkuji za vaši přítomnost dnes dopoledne. Škoda, že tu není italský delegát z parlamentu. Pane... Pane kolego, toto je přenášeno naživo, streamováno. Italové vás jistě sledují a křičí e, při tom, že jsme Italové, takže je to živě, živě streamováno. Ivan Fáva se na to asi kouká v tuto chvíli. Více lidí na to kouká přes počítač, než, jsou, eh, než je přítomných. To je smutný fakt v našem dnešním světě. Colleagues, if you are going to stay, we're going to just continue for the next. Uh, this is. Vážení kolegové, teď budeme pokračovat s prací našeho výboru. Máme ještě jeden bod, který bychom teď zbývající půl hodně měli probrat. Vám že budete souhlasit. Je to bod 11. Jednotný vzor víz. máme hodně práce, takže bychom eh, měli ten čas využít, pokud eh, tady několik kolegů zůstane. Jsem rád, že tady je eh, paní zpravodajka Silvi Ivon Kaufmann. Měla by to být prezentace komise a jde o změnu nařízení, kde se stanovují normy pro víza. Ty současné vízové nálepky už jsou tady více než 20 let, už asi nejsou úplně odolné pro padělání a podvody a proto eh, je potřeba navrhnout nějakou alternativu. Já bych eh, chtěl nejprve požádat paní zpravodajku, paní Kaufmann, aby eh, se vzala slovo. Silvie. Herzlichen Dank. Děkuji, Claude, pane předsedo. Vy už jste zmínil tu hlavní věc, asi, že tady 20 let máme jednotné výzum Ten původ eh, souvisel s tou mezistátní šengenskou spoluprácí. Eh, v roce 1996 potom všechny členské státy Evropské unie a kromě toho i Norsko, Lichtensteinsko, Island a Švýcarsko, tedy eh, ty další šengenské státy, s tím souhlasili a dohodli se na tom, že se bude vydávat jednotné výzum. Nařízení o jednotném mm, vzoru víz, když bylo dvakrát novelizován v roce 2002-2008. Tehdy šlo o to, aby eh, se tam zohlednily nebezpečnostní prvky, eh, včetně toho změny číslování, aby bylo možné eh, splnit požadavky vízového systému. Ehm, ten návrh, který se teď předkládá, chce změnit ten bezpečnostní koncept, který tady je od roku 1995. A my jsme také v posledních letech museli konstatovat, a to je také kontext tohoto návrhu komise, eh, vlastně by teď docházelo k značným případům eh, padělání a podvodům eh, s těmito vízy a ten závěr tedy byl, že pokud tento formát není odolný vůči padělání, tak musíme proti tomu něco udělat v souvislosti s tím eh, byl vytvořena eh, pracovní skupina v roce 2009, která se měla zabývat novým designem eh, tohoto víza. To pracovala poměrně dlouho, 6 let. A teď tady máme výsledek, který popisuje jednotný vzor, ale také bezpečnostní prvky a stejný typ papíru. Nechci zacházet do dalších podrobností, chtěla bych jenom zmínit ty nejdůležitější věci. Za prvé, proč se nenavrhuje úplně nové nařízení, protože v zásadě platí, že když se připravuje nějaké třetí eh, další podstatné přepracování legislativního nástroje, tak by se eh, měl předložit nový text, ale my víme, že ty důležité věci budou potom obsaženy v těch prováděcích předpisech, tam budou technické specifikace konkrétně popsány a eh, ty jsou tajné. Komise také navrhuje, aby 9 měsíců po přijetí nařízení eh, začaly platit i ty technické specifikace a současně i ty eh, staré víza nebo ty stávající víza budou moci 6 měsíců platit eh, souběžně. Já si myslím, že tento návrh z časového hlediska je dobře odůvodnění. Na jedné straně musíme jednat rychle, ale na druhou stranu také členské státy musí mít dostatek času na to, aby se na to mohli připravit. A ještě eh, jedna poslední věc, eh, kterou jsem chtěla zmínit. Teď máme situaci, kdy se ještě zdá, že není úplně jisté, jestli Británie, Dánsko a Irsko se na tom budou podílet. Až to jsou všechny evropské všechny členské státy Evropské unie se podílejí na tomto jednotném vzoru víz a já doufám, že i tyto tři jmenované státy, které v Schengenu nejsou, se rozhodnou dále pokračovat eh, v této spolupráci, protože si myslím, že by nebylo dobře, aby Eh, teď najednou eh, se ta situace zkomplikovala. Takže doufám, že se tak rozhodnou. Já myslím, že bychom měli podpořit eh, návrh komise. Vidím tady velmi naléhavou potřebu s tím něco dělat a myslím si, nebo doufám, že se podaří v tom řádném legislativním procesu ten návrh co nejdříve schválit. Děkuji vám. A teď eh, bychom si měli vyslechnout eh, prezentaci komise. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní zpravodajce, protože ta už eh, mi vzala slova z úst. Já možná k tomu ještě doplním několik dalších bodů. Ano, skutečně jde o to, že od roku 2009 jsme na výboru pro článek 6 eh, komisi eh, na tom pracovali, tam jsme eh, se dohadovali o novém vzoru víz. A v loňském roce jsme to práci trochu urychlili, protože se ve členských státech vyskytl velký počet velmi kvalitních padělků. Teď jsme tedy ten návrh formálně předložili, abychom zabránili novým eh, pokusům o padělání a jako říkala paní zpravodajka, máme tady relativně krátkou eh, implementační eh, lhůtu. Dovolte mi ještě, abych k tomu řekla pár technických poznámek. Sami si to v tom návrhu můžete přečíst, ale předpokládá se, předpokládají se dvě opatření která bude obsažena v příštím rozhodnutí komise, plánujeme, pokud se na tom české státy budou schopni dohodnout, že to je nutné, že by bylo přijato později opatření o čárovém kódu. To ještě není předmětem tohoto návrhu, ale je tady ta možnost, což by v budoucnosti Eh, mohlo vést ještě k zavedení toho čárového kódu a potom také přetisknutelnému kinegramu, což by nám umožňovalo rychleji reagovat na, pokud se v budoucnosti asi vyskytne nějaký vyšší počet padělků. A ještě eh, stručně bych chtěl říct, proč navrhujeme pořád papírovou formu toho vízového štítku, přestože máme informační systém, který eh, eh, už bude k dispozici ve všech eh, státech světa. Jak ale víte, národní víza jsou vydávány členskými státy a ty nemají ještě příslušné informační systémy, takže si myslíme, že ještě příliš brzy na to, abychom upustili od těch papírových štítků vízových. A proto zase jednou eh, budeme muset asi přistoupit ke změně za několik let, až se zlepší funkcionalita vízového systému, až se o tom přesvědčíme a až se to prověří, tak eh, můžeme začít přemýšlet o tom, že by se víza ukládaly pouze elektronicky, ale podle názoru komise ještě v tomto okamžiku proto doba nenazrála. Tím asi mohu ukončit eh, svou prezentaci a ráda odpovím na vaše otázky, pokud nějaké otázky budete mít. Děkuji. Máme jednoho stínového zpravodaje. Pan Salama, prosím. Děkuji. Děkuji, pan předsedo, děkuji komisi, děkuji zpravodaji. Nemám nic důležitého, co bych chtěl říct, nic převratného. To nemusíte říkat. Děkuji. Já chci poděkovat zpravodajce za její práci a Přejdu jenom k několika bodům velice stručně. Já souhlasím s tím urychleným postupem, Pro, především proto, že se objevilo tolik kvalitních padělků. A také z toho důvodu souhlasím s argumentací, která je e, zatím mm, jaksi změnou standardního postupu, kdyby byl recast. Souhlasím jak s motivací, tak s argumentací z těchto důvodů. Také to nemá rozpočtové dopady, takže nevidím, co by bránilo urychlenému postupu v parlamentu je dobré, že se používá ten šestiměsíční eh, postup, takže dál už není co dodat. Silvie, chcete něco dodat? Já chci ještě jednou mm, srdečně poděkovat zástupkyni komise za její připomínky na eh, to vysvětlení, proč je důležitý papírový formát, proč potřebujeme tu papírovou nálepku a to je důležitý argument, který musíme společně zohlednit e, v tom smyslu, že komise přijala opatření e, a další technické specifikace pro ten vízový e, vzor, kinogram. To je, myslím, dobrá příprava dobrá opatření a doufám, že mm, budeme rychle postupovat v této věci. Děkuji Sofii, Silvi a děkuji, že jste tady byli přítomní, že jsme tento, toto téma mohli zvládnout. Máme tolik práce, že je důležité, abychom eh, postupovali podle programu. Jenom chci zopakovat, co jsem řekl na úvod – Eh, sejdeme se v 15.30, nikoli v 15 hodin odpoledne. E-mail byl rozeslán. Děkuji.